Bonjour à tous. Krásné dobré ráno. Dobré ráno. Vážení kolegové, eh, zahájíme naše dnešní zasedání. A opět musím začít tím, že vám nejprve připomenu, že máme velmi, velmi plný program pro celý den. Máme naše ranní zasedání obsahující i elektronická hlasování, která začnou zhruba tak v 10.15. Myslím, že tak to máte v programech. Takže připomínám, že musíte všichni s sebou mít své elektronické kartičky a pokud je nemáte, tak si pro ně pošlete, aby vám je přinesli. A přijde k nám paní komisařka Redingová, která bude hovořit o pracovním programu e, na léta 2014 a dál v oblasti spravedlnost. E, to bude od 11 hodin a trvat to bude do 12.30. Pak bude schůze koordinátorů, krátká přestávka a ve dvě hodiny ve 14.00 zde proběhne velice důležité slyšení. Výbor Libe uspořádá slyšení o situaci v Maďarsku o, kterou, o které požádali některé politické frakce, včetně ALDE a Zelených. A to slyšení bude trvat 4,5 hodiny, takže den to bude opravdu dlouhý. A berte to prosím jako připomínku, protože to znamená, že musíme zejména dneska dodržovat přesně čas. Začneme bodem 1. Eh, ohledně bodu 6 na našem programu pan Coelho, zpravodaj, navrhl odložit eh, potvrzovací hlasování, které bylo naplánováno na dnešek své zprávy, takže to hlasování nebude. Nejsou připomínky, takže přijato. Dobrá. Eh, také oznamuji eh, podporu návrhu dalších těchto zpravodajů pro program Spravedlnosti 2014-2020 Filip Klejs Evropský systém dohledu nad hranicemi, pan Jan Maldr, konsulární ochrana občanů v zahraničí, Edith Bauer. Výměna, podpora, školicí program na ochranu eura proti padělání a tak dále, pan Agustin Diaz de Mera. Práva a eh, program práva občanství, paní Kinga Gönč. A skupina a frakce FED, EFD informuje o změně zpravodaje, pokud je o nařízení Rady a parlamentu eh, stanovující obecné, eh, obecná ustanovení o Fondu pro azyl a migraci. Nyní eh, tedy pan Lorenzo Fontana nahradí pana Mária Borgecia. Nejsou námitky? Dobrá, takže přijato a přijat je i pořad jednání. A přecházíme tedy tím pádem k bodu číslo 3 eh, na pořadu jednání společná schůze výboru Libe a FEM. Není to poprvé, kdy máme eh, možnost přivítat zde členy, členky výboru FEM a zejména předsedu výboru FEM, pana Gustafsona. Vítejte, eh, Velice rád se s vámi podělím o předsednictví eh, na tuto důležité téma, což je návrh zprávy ohledně směrnice pro minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Máme zde dvě spoluspravodajky, Teresa Chimenez Berisa Barrio a paní Antoniu Parvanovou. Eh, jenom na připomenutí, jedná se o legislativní iniciativu, která má posílit práva obětí v celé Evropě. Představila to komise v květnu 2011 a jedná se o tedy běžný legislativní postup. Zodpovědné výbory, tedy Libe a FEM, spolupracují na základě článku 51 jednacího řádu. Takže článek 1.50 eh, jednacího řádu. V prosinci 2011 přijala rada eh, všeobecná, všeobecné závěry a dánské předsednictví zahájilo jednání s Evropským parlamentem. Takže máme společný návrh zprávy Libe a FEM, který odráží spolupráci mezi oběma eh, spoluspravodajkami a rovnou říkám, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů je stanoven na 27. února 27. února do 12.00. O pozměňovacích návrzích se bude rozhodovat v březnu 21. a hlasování eh, definitivní se eh, bude odehrávat 27. března 2012. Nyní dostane slovo pan Gustafsson, předseda předseda eh, výboru FEM, pro své připomínky a poté si vyslechneme obě spoluspravodajky, paní Jiménez Beseril a paní Parvanovu, které představí základní prvky tohoto návrhu zprávy. Ehm, a komise a rada, které jsou zde zastoupeny, budou mít také možnost se vyjádřit. Pane Gustafsone, děkuji. I pro mě je velkou ctí spolupředsedat tomuto zasedání. Já teď přejdu do švédštiny, takže si prosím připravte sluchátka. Já bych börja med att säga att to att Děkuji, takže eh, začnu tím, že zdůrazním jak důležitá je dobrá spolupráce mezi našimi oběma výbory. Ta spolupráce zatím funguje velmi dobře. Výbor pro genderovou rovnost ehm, se velmi silně podílí na tom, eh, že přispívá k genderově specifickým aspektům této zprávy. Tento návrh eh, jednoznačně ovlivňuje práva obětí práva žen v celé Evropě. Jednoznačně vítáme celkový směr, který zaujali paní Chimenez a paní Parvanová. Sdílím jejich stanovisko v tom, že návrh komise je lepší, ale lze je ještě zlepšit. A právě k tomu přispíváte. Je myslím důležité, abychom měli eh, jasnou definici toho, čemu budeme říkat oběť. Potřebujeme zajistit, aby existovalo právo na překlad, tlumočení, právní pomoc a další podpůrné služby pro tyto oběti. Rovněž s radostí konstatuji, že tento návrh zprávy zdůrazňuje genderový aspekt práv obětí. Zejména se jedná o dva konkrétní aspekty, to znamená genderové násilí a domácí násilí. Jsem si zároveň jist, že výborná spolupráce, která probíhala v tomto tématu, bude i nadále pokračovat. Děkuji za slovo. Děkujeme, pane Gustafsone. A nyní si můžeme vyslechnout obě spoluspravodajky. Začneme paní Jiménez Besril a poté budeme pokračovat paní Parvanovou. Já bych navrhl, aby obě spoluspravodajky měly každá pět minut času, aby byl prostor pro rozpravu pro ostatní poslance. Vzhledem k tomu, znovu připomínám, že poslanci pak budou mít pouze dvě minuty, protože pak se musí hlasovat a musíme to stihnout. Pokud jde o naplánování hlasování, tak toho se účastní všelijací jiní poslanci a jiné výbory, kteří přijdou přesně, takže prosím, tam musíme i my být přesní. Paní Chimenez Besril. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. <clears throat> Pro mě je velikou ctí být zpravodajkou za výbor Libe pro tuto zprávu společně s paní Parvanovou. Jako členka obou výborů jsem měla příležitost sledovat mnoho zpráv a diskusí týkající se obětí. E, také jsem naslouchala obětem, zejména obětem terorismu protože jsem se dokonce proměnila v jednu z nich, když moje sestra byla zavražděna teroristickým seskupením v Sevii. A mám tu čest pracovat v tomto parlamentu a tady jsem viděla, že při mnoha příležitostech eh, na oběti se velmi zapomíná a myslím si, že pravý opak by měl být pravdou. Eh, myslím si, drazí kolegové, že toto je jedna ze zpráv, které jsou nejdu, jedny z nejdůležitějších v našem parlamentu. Eh, chtěla jsem také poděkovat sekretariátu, paní Parvanové a všem organizacím, které pomáhají obětem a které s námi spolupracovaly. Eh, vzhledem k tomu, že se cítím zavázaná pomáhat obětem, chtěla jsem poděkovat také komisi za to, že předložila tuto zprávu o minimálních normách v celé Evropě. Jsem si jistá, že dánské předsednictví nám bude velkou pomocí při obhajování práv obětí a že se pokusí najít to, co nejlepší řešení i v době krize, eh, kdy je potřeba činit mnoho škrtů. škrtů. Moc bych si přála, aby v rámci eh, tohoto návrhu směrnice bychom mohli snížit náklady a abychom mohli vytvořit služby, které pomáhají obětem, ale které také něco stojí. Je třeba ale pomoci obětem, které potřebují mít zaručené právo. Musíme tady mít transparentní justici. Eh, v Evropském parlamentu a v Evropské unii je nutno, abychom skutečně zabezpečili dostatek dostatečný prostor práva, svobody a spravedlnosti je třeba chránit nejenom práva obětí, ale i jejich rodinných příslušníků a tak je třeba pomoci evropským občanům, aby měli větší důvěru v evropskou justici a v justici ve svých státech. Tato předloha jako jedno z nejdůležitějších článků bere článek na eh, informaci, článek na tlumočení, článek na přístup ke službám pomoci obětem, článek 7, právo být vyslyšen, právo na restaurativní justici, článek 11 a právo na ochranu oběti během slyšení, článek 20. Na základě těchto návrhů lze učinit daleko mnoho pro podporu obětí. Tyto oběti nezávisle na újmě, která jim byla způsobena, potřebují být zahrnuty do této směrnice. Skutečnost ukazuje, že často oběti nehlásí trestný čin, protože mají strach, mají strach, nejistotu a nedostatek důvěry a zejména zranitelné oběti trpí eh, strašlivými zkušenostmi. To znamená, že je pro ně velice těžké podrobit se soudnímu procesu, zejména a proto je třeba zacházet s obětí eh, a ctít její důstojnost. Na základě návrhu komise, eh, která tady uvádí také oběti s specifickou zranitelností, my bychom chtěli, aby se tato definice nazývala oběti se specifickými potřebami, e, protože e, zejména oběti, které, kterým bylo způsobeno násilí založené na pohlaví, nechtějí mít to slovo zranitelné. Proto chceme, aby se tady uvádělo potřeby se, osoby se oběti se zvláštními potřebami se specifickými e, potřebami a myslíme si, že je třeba tady zahrnout do toho nejenom obsahy eh, osoby sexuálního násilí, ale také jiných trestných činů, například oběti terorismu, oběti organizovaného zlačinu a oběti násilí založené na pohlaví. Máme tady pozměňovací návrhy 79, 80, 81, 82, tak, aby povaha trestního činu byla specifikována stejně tak jako jejich oběti, například oběti terorismu. Tady se domníváme, že veškeré teroristické akce jsou útokem na pilíře demokracie a, socia a celé společnosti a proto tyto oběti potřebují specifickou podporu. A je třeba, že tady si musíme uvědomit, že kdo útočí na individuální právo, zároveň útočí na kolektivní práva všech občanů. Podpora občanů eh, pro oběti terorismu. Máme tady čtyři zásadní věci. Právo na paměť, eh, právo na důstojnost a další. Dále je nesmírně důležité identifikovat potřeby obětí před, během a po trestním řízení a v trestně právních řízení, protože v trestně právním řízení eh, si zástupci justice nejsou přímo vědomi potřeb obětí a jak je třeba jim pomáhat. Proto je třeba, aby policie, soudci i další osoby podle článku 24 nalezli specifický přístup k těmto obětem. Většinu priorit obětí zločinu jsem tady vyjmenovala, ale je mi jasné, kolegyně a kolegové, že jistě na základě vašich pozměňovacích návrhů mi pomůžete eh, vytvořit eh, takový návrh zprávy, která pomůže našim občanům, která pomůže obětem a eh, protože nikdo z nás neví, kdy se může stát on sám obětí. Děkuji mnohokrát výboru za podporu, děkuji komisi, děkuji radě a děkuji samozřejmě sekretariátu a samozřejmě také děkuji mojí spoluspravodajce a vám děkuji za vaše budoucí příspěvky. Děkuji mnohokrát a teď paní Parvanová. Pokuste se dodržet těch pět minut, prosím, paní Parvanová. Děkuji vám, eh, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat paní Chimene za skvělou spolupráci a chci jednoznačně usnat výborný způsob spolupráce mezi spoluspravodajkami Libe a FEM. Společná práce obou našich výborů by ve finále měla umožnit zaujmout velice pevnou pozici ze strany parlamentu na jednání s radou. E, rovněž chci poděkovat sekretariátům oběma, obou výborům, protože to bylo právě jejich expertní podpora, která byla na velmi vysoké úrovni a která významným způsobem přispěla k velmi dobré kvalitě této zprávy. Využili jsme eh, rovněž eh, expertní podporu ze strany CDO a eh, odborníky z komise a rady. I to, jak doufám, nám ve pozdější fázi pomůže dosáhnout z našeho kompromisu v prvním čtení. Vítáme návrh komise týkající se směrnici ochran práv obětí. E, přijetí legislativního rámce na poli Evropy jednoznačně přispěje k tomu, že všem obětem zločinů nabídne příslušný stupeň uznání a ochrany v rámci teritoria Evropské unie. Chci rovněž zmínit, že bohužel první legislativa, kterou jsme měli, se týkala práv e, práv těch, kteří práva obětí porušují a obětí se netýkala vůbec, což není dobré ale myslím si, že ten způsob, jakým pracujeme nyní, nám jednoznačně pomůže zlepšit tuto situaci. Společně s paní Jiménez jsme měli jeden cíl, a to zajistit, že bude přijata komplexní definice obětí na, e, na úrovni EU a že situace obětí bude příslušně zohleděna při vytváření podpůrných služeb nebo při školení pracovníků, kteří se v terénu dostávají do kontaktu s obětmi. Eh, představím vám návrhy, kterými toho chceme dosáhnout. Nejprve tedy ta komplexní definice obětí, která umožní reagovat na jejich potřeby. Předtím, než jsme začali přivádět nové koncepty, eh, nalezli, vyhledali jsme si koncept přímo ve směrnici. Naším cílem není vytvářet nové nebo separátní kategorie obětí, ale vytvořit spíše komplexní definici, která umožní nejrelevantnější hodnocení potřeb obětí. Jako spoluspravodajka za výbor FEM chci zdůraznit nutnost eh, zohlednit zejména genderovou dynamiku práv obětí a tím pádem zahrnujeme i genderové, definici genderového násilí. To je pozměňovací návrh 31, který se týká násilí, které je namířeno proti určité osobě na základě genderu nebo genderové identity. Genderové násilí je formou násilí, které disproporcionálně se týká zejména žen je to podíl jedna pětina nebo jedna čtvrtina žen, které v Evropě zažily fyzické násilí aspoň jednou během svého dospělého života a více než jedna desetina zažila sexuální násilí za použití síly. Druhá klíčová definice zahrnutá sem je e, násilí v úzkém vztahu, pozměňovací návrh 32, které zahrnuje násilí páchané intimním partnerem, bývalým partnerem nebo jiným rodinným příslušníkem. To je typ násilí, které často vede k diskriminaci a porušování základních práv obětí. Poslední klíčová změna konceptu a znění je reference k obětem, kteří, eh, eh, kteří jsou pod velkým rizikem eh, o opětovaného, opětovného násilí a opětovné diskriminace v rámci trestního řízení. O tom už konec konců mluvila paní Jiménez. Zde ne, už nehovoříme o zranitelných obětech, to jsou pozměňovací návrhy 63, 66 a 67. Myslíme si, že termín zranitelný vulnerable má hodně negativní konotace a může být vnímán nechtěně jako diskriminační, protože mnoho obětí, včetně obětí genderového násilí, nechtějí být asociovány se zranitelností, ale s tím, že mají konkrétní potřeby. A rovněž u eh, handicapovaných lidí je ta situace velmi podobná. Eh, zahrnuli jsme i oběti genderového násilí a násilí eh, v úzkém eh, partnerském vztahu do těch kategorií obětí s konkrétními potřebami. Pokud je o jednotlivé hodnocení obětí a podpůrné služby, oběti, které byly identifikovány v tom, že mají specifické potřeby, by měly, by měly dostat nabídku příslušných opatření během trestně právního řízení. Přesná podoba těchto opatření bude určena včasnou analýzou která zohlední kritéria, jako je věk, gender, Eh, sexuální orientace, eh, podstata trestného činu a to zdá je oběť ze zahraničí. Eh, tak, aby došlo k podpoře potřebných služeb, a aby toto platilo pro všechny oběti, se musí definovat působnost podpůrných služeb, to je článek 18a. Tyto služby zohledňují genderovou dynamiku a pracují s genderovou rovností a lidskými právy a jejich rámcem. Eh, vidíme, že tento přístup je naprosto zásadní pro vyhnutí se sekundární viktimizace a genderovému násilí. Nově zahrnutý článek 18b eh, hovoří o zvláštním podpoře obětí sexuálního násilí, což obsahuje i ustanovení eh, o jaksi záštitě, o útočišti, o psychologickém a právním poradenství a další aspekty abychom uznali genderovou dynamiku práv obětí. Doporučujeme genderové školení pro e, e, odborníky z justice, členy policejního sboru a další pracovníky trestně právního řízení, které jim umožní rychle identifikovat potřeby a podpůrné služby vyžadované konkrétními obětmi s konkrétními potřebami, zejména pokud jde o oběti genderového násilí a násilí páchaného v rodině. V souladu s duchem spolupráce považujeme za nutné, aby takovéto školení probíhalo při konzultaci s nevládními organizacemi a aby poskytování služeb pro oběti genderového násilí bylo institucionalizované a standardizované ve všech členských státech. Pokud jde o doplňující opatření chránící oběti a podporující prevenci, zde jsme přesvědčeni, že nemusíme vytvářet eh, žádnou novou strukturu nebo instituci, ale potřebujeme lepší spolupráci mezi jednotlivými institucemi, což může výrazně zlepšit situaci obětí. Identifikovali jsme následující eh, oblasti eh, věk obětí a sběr dat. Samozřejmě chceme mm, angažovat zejména už existující asociace zabývající se obětmi Evropskou Eh, pozorovací síť, chceme vytvořit databázi statistik, kde bude obsaženo eh, mimo jiné věk a národnost obětí. Eh, rovněž chceme podpořit výměnu informací a vznik kampaní v členských státech tak, aby se zvyšovalo povědomí obětí o svých právech v celé EU. A nakonec chci zdůraznit ještě fakt, že si velmi dobře uvědomujeme, že dodatečná opatření, která navrhujeme ve svém návrhu, mohou v některých případech znamenat určitou realokaci nebo určité navýšení, ale ne navýšení, spíše tu realokaci eh, prostředků pro eh, národní instituce. Eh, na tomto místě je rovněž nutné připomenout, že komise odhaduje, že celkové náklady zločinu ne pouze pro oběti, ale pro zaměstnavatele státa, celou společnost je až 233 miliard euro za rok v celé Unii. To jsou náklady, které vznikají jednak ze zločinů jako takových, ale také z nedostatku potřebných služeb na podporu obětí, tak aby se jim podařilo se eh, vyrovnat s trestně právním řízením a pomoci jim vypořádat se s, s daným zločinem. Musíme poskytovat potřebné služby a jakékoliv takovéto poskytování musíme vnímat jako úsporné opatření, Eh, které eh, usnadní, urychlí nahlašování zločinu a eh, pomůže i národním sociálním a zdravotním systému. Takže to je z mé strany všechno. Já doufám, že spolu s komentáři a pozměňovacími návrhy předloženými mými kolegy můžeme tuto zprávu ještě dále posílit, abychom dosáhli hodně silného stanoviska parlamentu. Děkuji vám oběma dámy mnohokrát a Nyní bychom měli mít ještě prostor pro komisi nebo pro radu, pokud si chtějí vzít slovo. Pokud ano, prosím, buďte struční, máme celou řadu žádostí o slovo ze strany poslanců a tlačí nás čas. Takže nejprve komise, prosím. To je za komisi paní Alten? Pan Alten? Prosím. Alten, thank you. Ano, pan Alten, děkuji, budu velmi stručný. Nebudu hovořit o konkrétních pozměňovacích návrzích, ale pouze o obecném přístupu eh, komise návrhy, které jsme předložili, vychází z potřeb obětí. To je těch pět potřeb, eh, potřeba ochrany, eh, přístupu k eh, spravedlnosti, odškodnění a tak dále, které jsme tedy předložili. V podstatě parlament je v této věci v souladu tedy s naším návrhem Přístup, který jsme zvolili, je, snažíme se tedy tu pokrýt všechny oběti všech různých trestných činů a snažíme se o to, aby ke každé oběti bylo přistupováno individuálně. E, snažíme se zároveň uznat také to, že některé mm, skupiny obětí mají specifické potřeby, snažíme se to vyřešit, snažíme se to najít rovnováhu a doufáme, že v průběhu toho vyjednávacího procesu se nám podaří dále identifikovat další zvláštní potřeby a a správně na ně reagovat. My nechceme tedy, aby to došlo k tomu, že aby se s některými obětmi zacházelo preferenčně v porovnání s jinými skupinami obětí. Snažíme se o maximálně ambiciozní eh, přístup a zároveň eh, se pohybujeme v prostředí eh, v kontextu finanční krize a jak obě spoluspravodajky hm, již řekly, tyto návrhy mohou mít eh, určité finanční eh, důsledky, ale mohou také snížit náklady společnosti eh, v tom širším kontextu. Toto, nesmí, toto tady musíme zohlednit při hledání toho správného, toho poslední, toho konečného kompromisu. Myslíme, že je také velmi důležité z hlediska obětí, abychom nevytvořili falešná očekávání. To znamená, že musíme najít takové řešení, které bude eh, realisticky dosažitelné v praxi a které bude možné eh, provádět na úrovni členských států. V tomto kontextu si také musíme být vědomi toho, že ne všechno, co eh, navrhneme, je dosažitelné pouze legislativní cestou. Nesmíme zapomínat na to, že některá opatření eh, budou mnohem praktičtější formou různých doprovodných opatření. V tomto kontextu jsme se také maximálně snažili o to, abychom předložili návrh, který je z legislativního eh, hlediska, formulačního hlediska co nejpřesnější. Současná legislativa, to platné rámcové rozhodnutí je totiž velmi vágní, což vedlo k problémům s implementací, protože není úplně jasné, jaké povinnosti členský, pro členské státy z tohoto rozhodnutí vyplývají. A my se zde velmi snažíme o to, aby ty formulace byly velmi jasné a srozumitelné to je také velmi důležité z hlediska právního základu. Musíme se eh, pohybovat eh, v rozmezí v těch mantinelech eh, základu, což je článek 82. Návrhy, které předložili spolu zpravodajky, nám připadají velmi pozitivní a samozřejmě je to vynikající první bod pro další diskuze. Děkuji, dále to máme pana Oltnera, který zastupuje dánské předsednictví radě. Prosím, máte dvě minuty. Tak for muligheden for at være til stede i dag øh, under... Děkuji, pane předsedo. Ne, děkuji mnohokrát, že jsme si mohli vyslechnout tuto zprávu Eh, jedná se o zásadní návrh pro uskutečnění stokholského programu a to je záležitost, která má velkou prioritu pro dánské předsednictví. Eh, připojujeme se k tomu, abychom pokračovali v této práci posílení práv obětí a jsem přesvědčen, že pod dánským předsednictvím se nám podaří dospět k prvnímu čtení. Pod polským předsednictvím Rada již zahájila práci na komisi a v prosinci jsme získali společnou komisi, eh, společný postoj. To znamená, že nyní můžeme zahájit jednání. Chci poděkovat velice obou zpravodajkám za zpracování této zprávy. Obsahují celou řadu zajímavých aspektů, eh, které eh, velice rádi pojednáme, protože chuť o, o ochrana obětí je něco, co považujeme za nesmírně důležité. E, poté, co nás zpravodajky uvedly do tématu, mám radost, že mohu konstatovat, že v důležitých oblastech máme stejný či obdobný názor a tudíž se nám jistě podaří najít společné řešení. Eh, některé body mm, je třeba ještě blíže proskoumat a prodiskutovat, ale samozřejmě se budeme snažit ještě za dánského předsednictví dospět k souladu s parlamentem. Dovolte, abych ještě krátce zareagoval a oznámil vám některé výsledky vyjednávání na radě. Jedná se o přání členských států vytvořit obecný nástroj, který by umožnil zvýšit ochranu obětí veškerých trestných členů a umožnit, aby tento nástroj byl prakticky aplikovatelný, aby se nám skutečně podařilo dosáhnout toho, co chceme. bylo konstatováno, že otřebuje vždy, rozhodující je vždy individuální potřeba oběti, eh, aby členské státy rozhodly, jakým způsobem tuto oběť chránit. Rada byla velice nakloněná tomu eh, chránit osoby se zvláštními potřebami, a e, najít vhodný nástroj bude umožněno právě, když budeme vycházet z individuální konkrétní situace jedné každé oběti a nebudeme automaticky předem zařazovat do nějakých eventuálních kategorií. Ale Jistě máme veliký zájem, eh, s velkým zájmem budeme sledovat eh, dnešní diskusy, vezmeme si vaše připomínky k srdci, vezmeme na radu a jsme si jisti, že se nám podaří, eh, aby oběti dostali ve všech respektivních státech EU náležitou ochranu. Důležité je také nepostarat mm, se o to, aby vytvořené právní nástroje se nestaly do konfliktu je třeba eh, dostat je do rámce řádného trestně právního řízení. Eh, Rada si přeje, aby tady byly eh, snadno aplikovatelné nástroje, definovat jasná práva je třeba zaručit tato práva, ale zároveň také dostatečnou flexibilitu, aby jednotlivé členské státy měly eh, odpovídající prostor pro jejich uskutečnění. Samozřejmě je třeba vždy zohlednit také konkrétní situaci. Eh, budeme usilovat o stanovení minimálních norem, minimálních standardů, které budou moci být ještě navýšeny Eh, na vnitrostátní úrovni. Eh, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mě pozvali a ve jménu předsednictví eh, bych vám rád řekl, že se těšíme na další spolupráci, zejména se spravodajkami. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď tedy otvírám prostor pro diskuzi. Prosím, připomínám, že máte dvě minuty. Nejprve paní Grisbeková. Děkuji vám, pane předsedo. No já se pokusím využít ty dvě minuty. chtěla jsem přivítat eh, iniciativu která je velice dobrá, tuto iniciativu spojených výborů, což nám umožňuje mít daleko soustřednější, intenzivnější práci a chtěla jsem poblahopřát oběma zpravodajkám za jejich práci a chtěla jsem také poděkovat komisi eh, za návrh konečně předložit minimální požadavky na ochranu obětí. Ráda bych podtrhla, že budeme-li, budeme-li souhlasit takřka s většinou pozměňovacích návrhů, které zpravodajky předkládají a které nám tady připomněly, myslím si, že naše pozměňovací návrhy by mohly přispět k vylepšení tohoto textu komise. Jistě je obtížné ustanovit um, určitou rovnováhu, která by nám umožnila pronásledování pachatelů, ale zároveň respektování a ochranu situaci obětí eh, které potřebují specifický pohled. A to je to, co dává tato zpráva, specifický pohled na ochranu obětí. A je dobře, že se snažíme v evropském prostoru vytvářet toto paradigma evropského práva, protože Eh, je třeba soustředit se na to z aspektu ochrany obětí, eh, které by neměly zůstat eh, opuštěny. A je důležité specifikovat také jejich zranitelnost. To znamená, nejenom pronásledovat pachatele, ale podpořit oběti, tak, aby byly schopny integrace, třeba, že je to obtížné a třeba, že hospodářský kontext je velice obtížný, ale je třeba, aby se obětem dopomohlo ke spravedlnosti. Myslím si, že tato zpráva eh, je velice významná i z důvodu politické vůle pomoci a z důvodu prosazování práva a je třeba také snažit se o určitou dodateční podporu, kterou bych ráda připomněla, zejména s ohledem na zranitelné osoby, zejména co se týče dětí. Například výslech dětí obětí by se měl limitovat jenom na to nezbytné a tyto výslechy by měly být vedeny skutečně vyškolenými odborníky Eh, kteří by měli mít odpovídající tedy trénink, eh, to je ve článku 24. Důležité je, aby tyto, oběť, aby tyto osoby byly specificky vyškoleny a aby tedy se chovaly odpovědným způsobem, aby používaly nejenom inovativní nástroje, ale také výměnu zkušeností a Eh, aby si pomáhali vytvářením sítí. Chtěla bych to říct ještě věc, ale eh, více, ale vyjádřím to v pozměňovacím návrzích. Děkuji mnohokrát a teď pan Robera na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, já budu také velmi stručný. Tři věci. Jednak, já jsem jeden z těch, který je přesvědčen, že zahrnutí práv žen je naprosto zásadní a teď pro komisi tuto směrnici nelze vnímat jako jediné místo, kde se bude hovořit o násilí proti ženám, o e, ženské obřížce a podobných tématech. Existují i další rámce, další místa, kde o těchto věcech musíme mluvit. Takže e, na to nezapomínejme. Za druhé, jsme velice rádi za pozměňující návrh 53 a 54 týkající se přístupu obětí k podporným službám a stížnostem obětí u policie. To je velice důležité. My chceme, aby oběti měly právo, práva bez ohledu na svůj právní status. Nemů, nemůžeme někomu e, zabraňovat v těchto, v přístupu k těchto službách, protože má určitý status, například nemá v ruce příslušné dokumenty, které by mu měly umožnit přístup k takovýmto službám. To ne. To je také velice důležité v souvislosti s pozměňovacím návrhem 54. Jaká je tedy konkrétně role, jakou hrají konkrétní organizace v tomto procesu, jako jsou odbory a další, jakožto podpůrné organizace obětí. My nechceme, aby tato směrnice odporovala ustanovením, eh, která jsou přijata v jiných, například směrnici, zejména eh, o, eh, jde o směrnici v rovnosti zaměstnání a další. To je naprosto zásadní pro frakci zelených. Jedná se o naprosto konkrétní téma, které, které budeme i do budoucna hovořit. Ehm, ta směrnice hovoří o fyzických osobách jako o obětech. Na Libe se zabýváme základními právy, což zahrnuje mimo jiné i e, životní prostředí jako oběť. Máme jiné směrnice, kde se toto zvažuje a fakt, že považujeme životní prostředí za oběť, je určitou garancí, že budeme e, persekuovat ty, kteří se proti němu proviní. A v případě určitého konfliktu toho, kdo je vlastně oběť, by toto mohlo být problematické. Proto předložíme určité pozměňovací návrhy, které tento text změní. Zatím děkuji oběma, oběma spoluspravodajkám. Pan Gikol, dvě minuty. Ehm, děkuji, pane předsedovi, velmi vítáme tuto iniciativu a já ve té, tom, tak krátké době bych chtěl Eh, hovořit o jednom aspektu, který se týká dětí. Já se domnívám, že děti jsou vůbec největšími obětmi a my budeme předkládat pozměňovací návrhy ve smyslu zvýšení ochrany dětí, dětských obětí. Hlavní oblasti, které bych chtěl zmínit, jsou za prvé Eh, mediální cirkus, který se dnes eh, často odehrává, eh, narušování soukromí ze strany médií, to je mm, velmi traumatické především právě pro děti. A v této zprávě musíme velmi jasně naznačit, že s tím hodláme něco udělat. Také tam, kde místo, kde, eh, jsou, kde ty děti zůstávají či kde se vyslýchá, vyslýchají, eh, musí být místa, která jsou těm dětem přátelská, to znamená, nesmí tam ehm, být eh, nic, co by je dále strašilo a tak dále. Podobně také lékařská vyšetření musí být citlivá k tomu, že se jedná o dítě. V soudních případech, které se týkají dětí, musí soudce zajistit, aby sledovali zájmy dítěte při svých rozhodováních. Měli bychom se zde inspirovat pokyny OSN, eh, pokud jde o eh, zajišťování bez, eh, spravedlnosti v případech týkajících se dětí. Moje skupina se také vrátí k tématu restaurativní justice, protože to je něco, co mm, je potřeba v této zprávě ještě podrobněji zohlednit. A poslední téma, které bych chtěla zmínit, to je trošku obecnější poznámka, se týká otázky Eh, toho, že zatím tady máme velmi mnoho pozměňovacích návrhů k úvodním ustanovením, eh, která, zatím, která tedy nemají žádnou právní sílu. Nicméně ta formulace je často taková, že to působí, jako by eh, měla, měly ty pozměňovací návrhy právní sílu, ale je tedy důležité rozlišit to, co bude mít právní účinek a co ne. Ale jinak podporujeme. Děkuji. Nyní paní Sasková, dvě minuty. Češková, pardon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám za vynikající práci. Eh, jsem velmi ráda, že tento návrh zprávy bude součástí právních předpisů, které budou podporovat a zajišťovat spolupráci eh, ohledně obětí trestných činů na evropské úrovni. I já jsem vedla eh, některé rozhovory s organizacemi, které se zabývají, myslím nevládní organizace, které se zabývají pomocí a ochranou obětí trestných činů, konkrétně tedy v České republice a jsem přesvědčena, že koordinovaný přístup v případě obětí trestných činů je nezbytný. Proto doufám, že tato zpráva nabude co nejdříve platnosti a bude ještě více precizována. E, souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů, e, zejména tedy podporuji zamezení sekundární viktimizace a poskytování lepších informací obětem a jejich rodinným příslušníkům, jako je třeba právo na informaci ohledně propuštění pakatele z vazby či z vězení. Eh, chci se pouze zmínit eh, zvlášť tedy o eh, násilí týkajíc, založeném na pohlaví, neboť jsem zde jako členka výboru FEM. Eh, samozřejmě toto eh, jsem velmi ráda, že tento druh násilí je v této zprávě speciálně vymezen, že se ho týkají také speciální pozměňovací návrhy, myslím tím zejména číslo 15, 16 a 17. A v této souvislosti bych se zeptala ráda zpravodajek nebo zde zmínila jeden aspekt, eh, o kterém i já jsem se dozvěděla právě od organizací, které se zabývají pomocí, eh, těmto, eh, pomocí obětem trestných činů, a to je zřizování speciálních, speciálních asilových domů či útočišť, kam se mohou tyto oběti obrátit o pomoc a bude jim pak poskytnuta, či chci se spíše zeptat, zda zpravodajky budou podporovat i pozměňovací návrhy, které se právě týkají zvláštních opatření ke zřizování těchto speciálních asilových domů, zejména obětem genderového násilí. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji, pan Forst, dvě minuty. Begrüße ich auch die getane Arbeit. Eh, nejprve bych chtěl přivítat eh, práci, která již byla uskutečněna na touto složku a musím říci, že oběti všude v Evropě mají stejné zásadní potřeby eh, jako ochrana důstojné zacházení, přístup ke spravedlnosti, náhradu újmy, a, další. Mnohé tady již zaznělo, takže mi dovolte, abych připomněl dva aspekty. Za prvé praktikabilitu, tedy proveditelnost celého tohoto balíčku. A tady bych to rád ozřejmil na otázce. Je tady všechno vyváženo takovým způsobem, abychom za zřetele nákladů mohli skutečně zohlednit všechny eh, aspekty a potom, co se týče komplexnosti práv, které chceme obětem umožnit. Nemůže tím být vytvořen protichůdný efekt a tu sice, že by se trestně právní řízení protahovala a tím by došlo k efektu, který vlastně jsme původně v úmyslu neměli zejména co se týče aspektu nákladů. Tady bych měl dvě otázky. Za prvé v pozměňovacím návrhu 55 co znamenají dodateč, co znamená dodatečná materiální podpora. Není to vyjádřeno příliš obecně, co to má znamenat, co se tím má podporovat. A stovka, tady je otázka po vytvoření určité databanky. Bude to skutečně tak nezbytné, protože v jednotlivých státech již existují eh, databanky, které, databáze a nebo se tady má na mysli Eurostat, čili databáze Eurostatu, který by to měl vyhodnocovat, půjde-li o to sledovat naplňování této směrnice a vyhodnotit ho. Myslím si, že by to spíše byla úloha pro Eurostat. Paní Garcia na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako stínová navrhovatelka socialisty socialistů a demokratů z výboru FAM bych chtěl velice poděkovat oběma zpravodajkám za jejich práci. Budu velmi stručná. Jisté je to, co řekl pan Romeva, že to není výlučně jenom toto místo, kde bychom se měli odkazovat na oběti eh, násilí založeném na pohlaví. Eh, víme, eh, jak je velká nezbytnost specifické směrnice týkající se násilí založené na pohlaví, ale zřejmě to ještě nemůžeme očekávat, protože komise zatím nepočítá s předložením takové specifické směrnice a proto je důležité, aby tento návrh směrnice skutečně toto obzvláště zohlednil díky tomu, co se děje ve světě, ale i to, co se děje v Evropské unii. Situaci, že ženy se stávají obětí násilí, genderového násilí a přitom a mám radost, že toto bylo zohledněno v tomto návrhu. Když máme hovořit o hospodářských otázkách, když si občané eh, poslou, když poslouchají hromadné sdělovací prostředky a vidí prostě ty miliony eur, které se vynakládají na celou řadu otázek, tak samozřejmě jsou velice pozorní, jak se bude reagovat v této otázce. Já si myslím, že tady je nutno změnit směr určitých politik. A proto si myslím, že je třeba zohlednit zejména situaci žen vystavené násilí založeném na pohlaví a tady je třeba napřímit veškeré politiky na to, abychom v této směrnici pokryli celou otázku týkající se podpory těchto osob a prostě bych ráda řekla, že doufám, že budeme mít eh, úzkou spolupráci mezi oběma výbory a mezi kolegyněmi a kolegy z obou těchto výborů, abychom mohli ještě vylepšit text, který nám předložila Evropská komise. Pan Erfon na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedo. Já chci poděkovat oběma spoluspravodajkám za eh, velmi dobře odvedenou práci. Je to velice eh, ože, ošemetné téma, protože se zabýváme velmi důležitými věcmi, velice emocionálním, s emo, velice emocionální podstatou a je proto důležité zachovat si chladnou hlavu. Já se musím omluvit za to, že jsem neměla zatím možnost do tohoto zacházet do přílišných podrobností, protože překlad jsem dostala teprve včera odpoledne. Jednoznačně eh, chci v této věci mluvit i co nejpřesněji, ale už nyní mohu říci, že jsem velice ráda, zejména v souvislosti s návrhem 15, kde se hovoří o různých kategoriích obětí. Jsem ráda, že tento návrh máme, eh, zejména proto, že se zde explicitně hovoří o obětech organizovaného zločinu. Je důležité mluvit o jejich právu na ochranu, právu na povědomí, právu na právu na paměť, eh, protože často se na oběti v případech, jako jsou tyto, zapomíná. A to nemluvím pouze jako poslankyně Evropského parlamentu, mluvím také jako šéfka asociace pro oběti e, mafiánských praktik v Itálii. A jak říkám, je velice důležité zaměřit se na eh, ty velice emocionální fáze, kterými oběti procházejí, zejména pokud to jsou děti. Otázky spravedlnosti jsou také zásadní, přičemž já budu předkládat pozměňovací návrh, který zajistí, aby se tyto věci řešily. Děkuji, pan Broms, dvě minuty. Řečník bohužel bez mikrofonu. victims in particular. It's not responding, right. The rights of Děkuji. Eh, práva obětí zločinů jsou jednoznačně velice důležitým tématem, které vyžaduje porozumění dopadů eh, zločinů na oběti v konkrétním kontextu, v konkrétní společnosti. Není eh, důvod, aby tato oblast byla kompetencí EU Eh, chtít eh, vytvářet centrální legislativu nutně bude znamenat, že se nezohlední potřeby obětí v konkrétních kontextech. Dnes ráno jsme, myslím, od dánského předsednictví slyšeli, že členské státy musí mít možnost vytvářet vlastní legislativu. Ale to právo už přece mají a tu možnost mají a většina členských států už to také velice efektivně provádí. Zdá se, že hnací ústrojí této legislativy v tomto i v jiných případech je jakási harmonizace zákonů per se a týká se spíš spíše řešení cílů v EU, například mezinárodní mobilita osob a rozsah různé diskriminace a nezabývá se vůbec obětmi zločinů jako takovými. V čtvrtém odstavci na straně 63 anglického textu je jedna věta, která je velmi významná v tomto smyslu a opět bez mikrofonu. Tak zkusíme tenhle mikrofon, třeba ten bude fungovat. Ano, to je mobilita legislátorů, ano. E, takže zdá se, že ten hnací síla legislativy v tomto a v jiných případech je harmonizace zákonů e, sama o sobě a týká se spíše klíčových cílů EU, jako je například mobilita osob na mezinárodní scéně a různý rozsah diskriminací a vůbec se nezabývá obětmi zločinu. E, Máme zde větu ve čtvrtém odstavci na straně 63, eh, která, myslím, mluví za vše. Je tady napsáno, že uznávání násilí proti ženám je formou diskriminace, která musí být uznána a musí s ní být bojováno. Tak, všichni odsuzujeme násilí proti ženám, ale mně se zdá, že tady se říká, že právě ta diskriminační povaha genderového násilí je to, co z tohoto násilí dělá něco podstatného a ne násilí jako takové. Takže já si myslím, že tato věta opravdu mluví za vše. Děkuji. Děkuji, eh, kolega Kočeta, dvě minuty, prosím. Děkuji. Eh, děkuji komisi za předložení této směrnice. Když se na to podíváme, přeci práva obžalovaných na soudech a práva ochrany obžalovaných na soudech již existují, ale u této směrnice se zřejmě jedná o standardizaci a harmonizaci pro 27 v Evropské unii, ale to jsou vlastně, ale tady máme trestně právní a e, tradice a tradice státního práva, které se zde připomínají. Obě zpravodajky e, přišly s velice důležitou inovací v oblasti, kde se jedná o obranu menšin. To je jistě důležité a celá řada mých předřečníků tady upozornila již na menšiny. Hovořili o osobách, na kterých bylo spácháno násilí genderové, zmínil se tady problém dětí či lidí eh, s postižením. Ale já bych k tomu měl otázku. ochrana těchto osob nacházejících se v potížích při eh, procesech, ehm, to občas také souvisí se společenskými předsudky, někdy se jedná o rasismus, eh, někdy to souvisí s identitou eh, genderovou když se podíváme, tak třeba černá žena může být ještě více diskriminována než nějaká jiná žena. A budou její specifická práva u soudu uznána v jednotlivých státech. Máme například také zákonodarství k homosexuálům a transexuálům. I oni budou smět požívat tohoto práva, anebo to jsou spíše obecná práva. Jsou to obecná práva, na která se mohou odvolávat úplně všichni. Musíme tady hovořit i o jiných záležitostech. Taky se tady nehovoří eh, o kolektivních zločinech, jako je terorismus nebo ničení životního prostředí. Já si myslím, že tady musíme zohlednit celou řadu záležitostí, eh, že tady máme prostě menšiny, skupiny, organizace, které utrpěly nějakou imu a ty by měly být schopny postupovat společně před soudem. Jsem si jist, eh, že jste tady srovnával černou ženu s bílou ženou, ale snad jste nechtěl říct, že černá žena není normální žena. Doufám, ne. Chtěl jsem jenom říci, že ve společnosti existují dva druhy diskriminace. Jedna diskriminace podle barvy kůže a potom diskriminace podle pohlaví. Není další řeční na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na zpravodajku nebo také na komisi. Když tady hovoříme o definici oběti, tak alespoň já v mém chápání vidím oběť trestného činu, ale jak to vypadá s oběťmi, a to jsou také oběti, oběti pachatelů. Když pachatelé stojí před soudem, ale myslím na jejich rodinné příslušníky, na děti, Eh, zahrnuli jsme taky tyto oběti. Eh, znám to z mých návštěv věznic. Když jsou lidi odsouzeni, jak si stojí rodin, jejich rodinní příslušníci, jsme schopni jim také nějakým způsobem pomoci? Já si všímám, že máme spoždění a to spoždění nám narůstá. Já jsem se snažil vás poprosit, abyste se omezili na dvě minuty, ale jak vidíte, tak ani jednomu z vás se to nepodařilo. Všichni jste mluvili tři a déle, tři minuty a déle, ale přátelé, na 10.15 máme naplánované hlasování a to je pořád dokola to samé. Prostě někteří poslanci si naplánovali, že tady budou na to hlasování v 10.15 nemůžou přijít nikdy jindy, protože pak musí odejít jinam. Takže teď pokud paní zpravodajky chtějí každá jednu minutu na závěrečné na závěrečné poznámky a pak budeme pokračovat dalším bodem, abychom, abychom se ještě... Prosím, procesní námitka, pane Busutile. Ano, děkuji, pane předsedo. Je velice důležité, aby to hlasování proběhlo včas. Samozřejmě, říká pan předseda, protože někteří, pan Busutil říká, poslanci přicházejí přesně na to hlasování a pan předseda pokračuje. Ano, to máte naprostou pravdu a já s vámi plně souhlasím. A visto la, la, la rapidez ano, když jsem viděla rychlost, jak Prostě nám tady plyne čas, zazněl dotaz na strašně důležité otázky, mám je všechny tady, mohla bych na ně odpovědět, ale neudělám to tady, udělám to tedy soukromně. Eh, spojím se se všemi, kteří tady vznesli tyto připomínky a chci poděkovat všem, kteří spolupracovali. Paní Parmanová. Děkuji mnohokrát, já chci poděkovat všem kolegům, kolegyním, jejich návrhy zvážíme a pozměňovací návrhy Velice pečlivě se zaměříme na všechno, co bude řečeno. Chci jenom zmínit, pokud jde o genderové násilí, Neexistuje žádná jiná platforma, kde můžeme o tomto hovořit. Paní sama komisařka Redingová ve svém eh, dopise eh, uvádí, že toto je právě příležitost balíčku pro oběti hovořit o genderovém násilí. Takže všechno, co dáme do pozměňovacích návrhů, plně splňuje um, plně splňuje úmluvu pro boj proti genderovému násilí, což je mimo jiné něco, co ratifikovali všechny členské státy a je to závazné. Takže na tomto místě vám ještě jednou děkuji, těším se na spolupráci. Děkujeme vám. Takže, eh, říká pan předseda, teď zde máme eh, bod číslo čtyři, eh, rok 2013, Evropský rok občanů. A máme tady paní Papadopoulos jako zpravodajku. Ale v 10.15 budeme hlasovat. Takže pokud e, toto téma chcete představit a pak budeme hlasovat, tak abychom mohli začít tady hlasovat přesně v 10.15, tak teď prosím, paní Papadopoulou, máte slovo na pár minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, já tedy představím tu zprávu nyní. Ze všeho nejdříve e, chci poděkovat komisi za návrh toho, že chce rok 2013 učinit eh, Evropským rokem občanů. Já si myslím, že ten nadpis, ten název by se měl změnit. My bychom navrhli, aby se jednalo o rok občanství, tak jak o tom původně hovořil, se hovořilo v usnesení z 15.12.2010 Evropského parlamentu. A eh, byl by to také rok základních práv EU. Tento rok nám dává příležitost zvyšovat povědomí eh, občanů Unie o občanství v Unii a stimulovat jejich účast v demokratickém životě, v demokratickém procesu v celé Unii. Dává nám to také příležitost vypořádávat se s jakýmikoliv překážkami a deficity, které máme a vysokým počtem nedostavivších se voličů u voleb. Jak víte, v roce 1993 Maastrichtská smlouva založila Unii občanství, Nyní máme nějakých 20 let potom ehm, a samozřejmě občané EU, nezlobte se na mě kolegové, ale v tom hluku se nedá pracovat. Prosím vás, přátelé eh, a poslanci, snažíme se dohnat spoždění, buďme tišší a dávejme pozor tomu, co říká paní Papadopoulou. Prosím, paní, paní zpravodajko. Takže podle této unie občanství eh, ob, občané EU mají mnoho práv, nejenom právo na pohyb a volně se rozhodovat, eh, v, v jakém teritoriu se budou pohybovat, ale mají také právo hlasovat a být kandidátem v evropských volbách, mají právo na ochranu, mají právo na diplomatické a konzulární služby, mají právo na odvolání se k Evropskému parlamentu, k Evropskému ombudsmanu a právo na kontaktování evropských institucí v jakémkoliv jazyce EU. Eh, e Proto jsme silně přesvědčeni, že během tohoto roku, během tohoto roku občanství, by mělo dojít ke zvýšení povědomí o všech těchto právech bez ohledu na to, jestli ti občané žijí ve svém členském státě nebo v jiném členském státě EU. Eh, předložili jsme mnoho návrhů, mimo jiné také to, že je důležité posílit participaci občanů v demokratickém procesu v Unii a e, rovněž je potřeba bojovat s demokratickými deficity a k nízké, e, nízké účasti voličů ve volbách. Rovněž musíme zavést určité kampaně vzdělávání a posilování povědomí, musíme posílit viditelnost Eh, těchto aspektů v médiích a ve všech ostatních kanálech. Navrhli jsme akční plán a navrhli jsme rovněž založení speciálního řídícího výboru a task force o evropském občanství společně s Evropským parlamentem. Navrhli jsme celoevropskou kampaň o občanství v EU eh, na rok 2013 a rovněž navrhujeme přijetí zelené knihy komise, která by zajistila probíhání, průběh eh, aktivní debaty o občanství. Kromě toho jsme přesvědčeni, že příprava takového toho komparativního eh, dokumentu, kde bude eh, vysvětlena terminologie ze strany komise, je naprosto zásadní. Pro tento rok pouze 1 milion euro eh, byl dán k dispozici, což když porovnáme k financování s předchozími lety je opravdu velmi málo. V roce 2011 byl rozpočet 11 milionů euro, pro eh, tuto kampaň a v roce 2010 eh, to bylo 27 milionů. Pro tento rok 2013 máme pouze 1 milion a to rozhodně nestačí, protože to v podstatě neumožňuje jakékoliv spolufinancování iniciativ občanské společnosti a příslušných organizací a tím pádem to pouze umožňuje top-down komunikační opatření. Já jsem přesvědčena, že musí proběhnout rozprava s komisí tak, abychom tento rozpočet mohli navýšit. Nakonec chci říci, že navrhujeme, aby tento Evropský rok občanství nebyl pouze rokem oslavným, měl by to být i spíše rok, který se pokusí zahájit určitý rámec a pokusí se zahájit dlouhou rozpravu o konceptu občanství v EU a tím pádem navrhujeme plán, eh, který by fungoval jako základ pro budoucí politiku a akce, který by byl postupně implementován. To jsou tedy naše návrhy. Děkuji vám pro zatím za pozornost. Počkáme si na pozměňovací návrhy ostatních eh, poslanců parlamentu a eh, nakonec musíme zajistit, že tento rok posílí povědomí a chápání občanů hodnot a historie EU. Děkuji. Dobrá, děkujeme vám, paní Papadopoulou, za vaši prezentaci. Děkujeme za to, že jste byla stručná. Jsem si jist, že všichni chápeme, že vzhledem k tomu, že máme jednat o návrhu zprávy, eh, budeme eh, muset být hodně ekonomičtí s časem, zejména vzhledem k hlasování teď v 10.15, budeme se muset omezit. Vidím teď pana Sogora, který chce něco říci. Chcete být? No pokud chcete, tak klidně můžete. Ale buďte prosím struční. Okay, thank you. I will speak in Hungary. Děkuji, budu hovořit maďarsky. Árnyék jelentéstevőként nagyon fontosnak tartom ezt. Jako stínový zpravodaj eh, lidové strany považuji za důležité, že vznikla tato zpráva. Evropa nevězí jenom v hospodářské, ale také v morální krizi. Velice často dochází k tomu, že nás kritizují, nadávají nám, za všechno můžeme. A je nesmírně důležité, abychom tady podnítili o diskusi. Jedná se o sociální ochranu, víme, jaké problémy máme s univerzitními diplomy a jistě nemusím zdůrazňovat, jak důležitá je tato zpráva o evropském občanovi. Yes. Děkuji teď paní Taroka, eh, nebo paní Rispek. Buďte prosím ale struční. je ano, pane předsedo, budu velmi stručná, protože ten čas se nám opravdu krátí a krátí. Eh, tato zpráva má... Za... Ráda bych nejprve poděkovala samozřejmě veliké, za velikou práci, kterou vykonala naše kolegyně Papadopoulos eh, při vypracování této zprávy ale musím říct si, nejsme občanem. Člověk se stává občanem. Je to permanentní dobývání tohoto titulu a proto je nesmírně důležité, abychom Eh, v této zprávě zakotvili nezbytnost financí. Možná, že to někoho může zarážet, protože v dobách hospodářské krize a v dobách potíží je charakter evropského občanství takový, že se vzdaluje eh, od perspektivy našich, eh, vzdaluje perspektivě našich občanů a stejně tak jako paní zpravodajka, zdůraznila, máme tady velice citlivý přístup toho, abychom skutečně docílili evropského občanského chování a nechceme to omezit tak jako komise, která to omezuje pouze na legální statut a na volný, volný pohyb. My máme jinou vizi a sice vizi jdoucí napříč všemi oblastmi a tudíž je třeba je financovat. Děkuji paní Zanoka. Velmi, velmi stručně na závěr tohoto kolečka příspěvků. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná. Chci říct si pouze to, že podporuji tu změnu toho jména, toho roku. Měli bychom hovořit o občanství jako o evropském tématu. Je potřeba provést určitou rozpravu a e, přispívat k tomuto roku evropského občanství. E, plně podpořím paní Papadopulu v tomto přístupu a těším se na další rozpravu, která jednoznačně bude konkrétnější a preciznější. Děkuji vám za slovo. Dobrá, děkujeme, děkujeme za stručnost. Nyní tady jdeme hlasovat. Ještě než tento bod eh, ukončíme, prosím vás o pozornost, kolegové. Prosím, usaďte se. Vážení poslanci, vážení kolegové, prosím, tiše se usaďte. Dovolte, abych eh, jen dokončil tento bod. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, k tomuto bodu což je Evropský rok občan 2013. Lhuta je tedy 21. února ve 12 hodin. 21. února 12 hodin lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Teď tedy přejdeme k elektronickému hlasování. Já mám bohužel ještě jiné povinnosti, takže mě eh, na následující hodinu eh, vystřídá kolegyně paní Gans. Now let's start uh, the although I... Takže začneme hlasování. Já jsem se dozvěděla teprve teď, že budu předsedat tom hlasování. Myslím, že takhle by to opravdu v budoucnosti být nemělo. První hlasování se týká návrh stanoviska návrhu zprávy o občanství EU za rok 2010. Eh, paní Ždanoka je zpravodajkou. Takže kompromisní návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování. Eh, dovolte, abychom si to ověřili. Takže hlasujte prosím elektronicky. Zahajuji hlasování. Možná si můžete přesednout někam jinam, pane kolego? a nebo vás eh, přidáme manuálně. Takže končím hlasování. 26 pro, 25 proti, takže se přijímá pozměňovací návrh do 4 tedy padá, takže přejdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? zdrželo se hlasování, schvaluje se. Kompromis číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se hlasování, schvaluje se. Kompromisní návrh číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se hlasování, myslím, že to je zamítnuto. Ověříme si to tedy elektronicky. Kompromisní návrh číslo 4. Hlasujeme. Končím hlasování. 24 pro, 26 proti, takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Je to velmi složité, takže hlasujeme znovu elektronicky, prosím. Zahajujeme hlasování k pozměňovacímu návrhu 10. Kompromisní návrh neprošel, takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 10. Končím hlasování. Šestnáct pro, třicet osm proti, takže se zamítá pozměňovací návrh číslo jedenáct. Kdo je pro? Proti? Je to opravdu velmi složité, kolegové, vidět, kdo je pro, kdo je proti. Takže hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Za eh, skupinu EPP máme o jednoho člena více, než bychom měli mít. Ne, už je to v pořádku. Takže končíme hlasování. Ne, ten problém byl pouze u tohoto hlasování, jak mě upozorňuje sekretaria. 26 pro, 27 proti, takže se zamítá pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Omlouvám se, že i toto musíme dělat elektronicky. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končíme hlasování. 26 proti 26, takže se zamítá. Kompromisní návrh číslo 5, kdo je pro? Proti? zdržuje se hlasování, schvaluje se. Tím přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. 26 pro, 26 proti, takže se zamítá. Tím pádem pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se hlasování, zamítá se. 21 pro, proti, zdržel se hlasování. To také si budeme muset elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu na 21. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 25 pro, 27 proti. Zamítá se. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdroje se hlasování. Budeme si muset ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování k návrhu 24. Končím hlasování. 26 pro, 26 proti, jeden hlas se zdržel hlasování, takže se zamítá. 25 a 26 jsou shodné návrhy. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrže se hlasování. Ověříme si elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 27 proti, jeden se zdržel hlasování, zamítá se. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 27, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, zamítá se. Kompromisní návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, to se schvaluje tím přejdeme k kompromisnímu návrhu číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrže se hlasování. Schvaluje se kompromis, eh, kompromis číslo 9. Pro? Proti? Zdrže se hlasování. Schvaluje se. Tím se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 10. Kdo je pro? Proti? Kompromisní návrh 10. Eh, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Opět máme o jeden hlas za EPP víc, než bychom měli mít. Takže hlasujeme znovu. Kompromisní návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 22 proti, 2 se zdržely hlasování, takže se schvaluje. Kompromisní návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti? zdržuje se hlasování, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 24 proti, 2 se zdrželi hlasování, takže se schvaluje. Přejdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Schvaluje se. Kompromis číslo 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování. Schvaluji se. Kompromis číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování. Schvaluje se. Kompromisní návrh číslo 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Končím hlasování 26 pro, 27 proti, takže se zamítá. Takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 62, 63, 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se hlasování. Budeme si to muset ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 26 proti. Nikdo se nezdržel hlasování, takže se schvaluje. Pozměňovací návrh a ty všechny padají, takže tím budeme hlasovat o textu v pozměněném znění. Eh, Všechno, všechny zbývající pozměňovací návrhy padají, takže budeme hlasovat o textu v pozměněném znění. Kdo je pro? budeme muset hlasovat eh, elektronicky, takže hlasujte prosím elektronicky. Ještě všichni nehlasovali? Končíme hlasování. 25 pro, 25 proti, 2 se zřele hlasování takže text se zamítá. Tím můžeme tedy přejít k dalšímu hlasování, což je Absolutorium 2010, souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. Spravodajem je Wim van de Kamp. Nebyl předložen žádný pozměňovací návrh. Takže zahajuji hlasování o návrhu stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, takže máme tady pouze tedy eh, hlasování o celém textu. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Kolegové, prosím, hlasujte. Jde o návrh stanoviska k absolutoriu 2010, rozpočet EU, oddíl 3 komise. Prosím, hlasujte. Končíme hlasování. 49 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Schvaluje se. Pak tu máme návrh stanoviska Absolutorium 2010, souhrný rozpočet EU, Evropský inspektor ochrany údajů za finanční rok 2010, opět pouze elektronické hlasování, hlasujeme. Končím hlasování. 50 pro, nikdo proti, jeden se hlasování. Schvaluje se. Pak máme návrh stanoviska Absolutorium 2010, výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU. Jediné hlasování, elektronické hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schvaluje se. návrh eh, stanoviska Absolutorium 2010, Agentura Evropské unie pro základní práva. Zde máme tři pozměňovací návrhy. Číslo jedna, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. Číslo tři, pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se a elektronicky budeme hlasovat o celém stanovisku. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 50 pro, 1 proti, nikdo se netřel hlasování, schvaluje se. Pak tady máme stanovisko k absolutoru 2010 k Frontexu. Zde máme sedm pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdržuje se hlasování, eh, tedy Schvaluje se číslo 4 pro, proti, zdržuje se hlasování pro, eh, schvaluje se číslo 5 pro, proti, zamítá se číslo 6, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se číslo 7 pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se a elektronické hlasování o celém textu v pozměněném znění, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bohužel tu máme chybu, takže musíme hlasování eh, zahájit znovu. Ještě jednou hlasujte, prosím. Končím hlasování. 49 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Eh, Děkuji, gratuluji tady panu Pusutilovi. Pak tu máme návrh stanoviska udělení absolutoria za rok 2010 Europol. Máme tu jeden pozměňovací návrh, kdo je pro. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti. Zdře se hlasování, zamítá se a Elektronické hlasování o celém textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 50 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování, schvaluje se. Pak tady máme navrh stanoviska, eh, druhé stanovisko paní Zomerové. Zde nejsou pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Končím hlasování. 49 pro, nikdo proti, jeden se zdržel hlasování. Schvaluje se. Eh, děkuji, paní, eh, gratuluji paní Zamerová. Pak návrh stanoviska Absolutorum 2010 Evropská policejní akademie CEPOL. Spravodajkou je paní Matě, máme tu čtyři pozměňovací návrhy. Hm, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, to si budeme muset ověřit. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasujte, prosím, kolegové. Končím hlasování. 19 pro, 31 proti, jeden se zdržel hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, Zdržuje se hlasování. Zamítá se pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Zamítá se. Teď budeme hlasovat elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schvaluje se. Gratuluji paní Matie. Pak tu máme návrh stanoviska Absolutorium 2010 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Pan Jakolino je zpravodajem, navrhovatelem nemáme žádné pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 44 pro, nikdo není proti, tři se zdrželi hlasování, takže se schvaluje. Eh, gratuluji, pane Jakolíno. Eh, sekretariát mě informuje, že, tu měl, že jsme měli hlasovat také eh, o zprávě pana Kolia, ale to se odkládá, takže dávám slovo panu zpravodaji, panu Koeliovi. Eh, Počkejte, prosím, pane kolego, chviličku. I ask you colleagues to leave the room. Kolegové, prosím, opusťte sál v klidu a v tichosti. Pokračujeme, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte jen, abych kolegům vysvětlil, proč jsem požádal o odložení hlasování. Počkejte, prosím, ještě chviličku, pane kolego. Kolegové, prosím o klid. Pokud chcete si něco říct, opuste, prosím, sál. Děkuji. Eh, děkuji, pokračuje pan Koljo. Já jsem jen chtěl vysvětlit, proč jsem požádal o odložení hlasování. Kolegové eh, asi ví, že nám dánské předsednictví poslalo dopis, ve kterém žádá o zahájení vyjednávání s parlamentem o obsahu já se domnívám, že bychom neměli reagovat negativně na tuto žádost o dialog. Znamená to, že rada nebude hlasovat o změně základu mm, o změně právního základu, to znamená, že rada jak se nezahajuje válku vůči parlamentu a měli bychom tedy zahájit tento dialog. Eh, požádám tedy pro odložení hlasování, buď to na další schůzi Libe nebo na Štrasburg. Děkuji, pane Koliu. Tím můžeme tedy přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod 16. Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013. Asi si pamatujete, že toto bylo v radě zablokováno 18. května 2010 parlament eh, schválil svoji první pozici. My jsme dostali od Rady reakce v eh, prosinci 2010 a dánské předsednictví eh, obdrželo novou, nový mandát na vyjednávání. Tento text jste všichni obdrželi. Dovolte, abych nejprve dala slovo panu Tavaresovi, který je zpravodajem. Je tu pan Tavaros? Pana zpravodaje v sále nevidím. Vzhledem k tomu, že tu pan zpravodaj není, tak začnu tím, že dám slovo nejprve komisi, potom radě a potom se vrátíme k panu zpravodajovi. Požádala bych tedy zástupce komise. Zástupce komise to také není? Je tu zástupce komise? Omlouvám se, paní předsedkyně. My tu máme zástupce, ale předtím, než vystoupíme, bychom rádi vyslechli pana zpravodaje. V tom případě tady nemám jinou možnost, než vyhlásit minutovou přestávku a pak budeme tedy pokračovat eh, za minutu. Je pravda, že podle programu jsme se k tomuto bodu měli dostat eh, v 10.45. I heard that the rapporteur is coming, but he's also in the other committee. Eh, pan zpravodaj se sem chystá přijít, ale zatím je tedy na jednání jiného výboru, takže ještě chviličku počkáme. Počkáme tedy, než přijde zpravodaj. Okay. I think we can continue. Myslím, že už tady můžeme pokračovat. Eh, vítám pana Tavarese a okamžitě vám tedy předávám slovo. Dovolte jen krátký úvod z mé strany. A po vašem vystoupení vystoupí komise a rada. Takže dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za to, že jsem se zdržel. Byl jsem na výboru DRA o dvě patra výše, kde se hovoří o strategické, o, e, tedy důsledcích revize politiky v oblasti e, lidských práv. To, s touto problematikou Evropského prklického fondu jste všichni seznámeni, pracujeme na tom již dva roky, jedná se o změnu rozhodnutí e, o pravidlech k fungování Evropského uprchleckého fondu. Pracujeme na tom již od konce roku 2009. V květnu 2010 jsme k tomu schválili zprávu a vlastní eh, stanovisko, stanovisko z vlastní iniciativy k problematice znovu usedlování uprchlíků na evropské úrovni. Tato sněmovna velmi usilovně pracovala na tomto tématu, byla to celá řada mm, projednávání, usnesení a tak dále. Je to velmi důležitá problematika, která se týká osob pobývajících v oprchlických eh, táborech, lidech, kteří riskovali svůj život, než se vůbec do toho oprchlického tábora dostali a kterým opět hrozí nebezpečí, pokud jim nenabídneme nějaké trvalejší řešení. ačkoliv se jedná tedy o téma týkající se osob, eh, které jsou velmi zranitelné. Je to problematika, která je velmi citlivá. Eh, tento dosie tedy eh, čeká na revizi širšího kontextu a rada jak si velmi dlouho v této věci nic nedělala. Já jsem tedy velmi rád, že došlo ke změně v nedávné době, že rada se této problematice již věnuje. Podařilo se nám vytvořit velmi dobré pracovní, pra, dobrý pracovní vztah s dánským předsednictvím, došlo k pokroku. Stínoví zpravodajové v politických skupinách jsou si dobře vědomi toho, že že jsme museli být velmi flexibilní, museli jsme eh, v průběhu maďarského předsednictví eh, vyměnit delegáty, probíhala tam spolupráce s parlamentem eh, během maďarského předsednictví, ale bohužel jsme tedy v, při projednávání těchto delegovaných aktů jak se pokročili a teď tedy spolupracujeme s dánským předsednictvím. Myslím, že tento návrh myslím, je správným krokem směrem k tomu duálnímu systému, který chceme vytvořit. Na jedné straně Evropský uprchlický fond musí plnit eh, humanitární účel, ale na druhou stranu ho také musíme eh, efektivně využít k tomu, aby řešil problémy těch nejzranitelnějších uprchlíků. Parlament eh, má jasnou definici této kategorie uprchlíků, a, ale rada s touto definicí nesouhlasí a rada právě tady, pardon, s touto definicí souhlasí. E, tento mechanismus je velmi důležitým nástrojem, e, který Evropa může využívat e, v dobách krize a také z hlediska provádění své zahraniční politiky. Pokud Evropská unie chce v otázce uprchlíku postupovat strategicky, tak je důležité zaměřit se na eh, strategické oblasti. Samozřejmě v této věci se eh, priority mění, ale je potřeba si strategicky nějaké priority eh, stanovit. Nejde tedy jen o regionální priority, Rada připravila přílohu s regionálními prioritami eh, nad rámec těch priorit, které již byly stanoveny. Eh, hovoří se tam tedy o těch nejdůležitějších světových regionech, kde je nějaký zásah, nějaká intervence Evropské unie eh, vůbec nejdůležitější. V dokumentu Rady se objevují tři hlavní eh, aspekty, o kterých jsem hovořil se stínovými zpravodaji a se kterými jsem seznámil politické skupiny. Jsou to takové tři plus jedna. Eh, takže podívejme se nejprve na ty tři oblasti. V těch humanitárních eh, kategoriích v našem prvním spolurozhodnutí jsme my jako parlament vytvořili jednu kategorii, která nám připadala E, velmi důležitá a to byly osoby, které přežily mučení. To je podle našeho názoru velmi prioritní kategorie osob. O tomto musíme tedy dále ještě během trialogu uh, jednat. Pokud jde o regionální priority, příloze rady se, jsou stanoveny, je stanoveno tedy několik regionálních priorit. Všechno jsou to oblasti, které jsou na seznamu u NHCR, parlament s nimi v zásadě souhlasí, ale jedna z těch priorit jsou uprchlíci z Iráku. V dialogu s dalšími skupinami jsme Eh, chtěli velmi jasně stanovit, aby se jednalo o všechny uprchlíky z Iráku, nikoliv pouze o irácké uprchlíky, to znamená, aby se to vztahovalo také na eh, různé menšiny, které žijí v Iráku. Je tam například významná eh, palestinská menšina, tato eh, skupina uprchlíků je nyní v uprchlickém táboře v Sýrii, tento tábor se bude eh, zavírat a eh, pro nás je velmi důležité, abychom také řešili otázku uprchlíků z Iráku jako trošku širší kategorii než tedy pouze irácké uprchlíky. Další důležité téma, které zdůraznily politické skupiny, především tady EPP, jsou regionální ochranné programy, které se týká Tanzanie, Velká jezera, eh, Moldávie, Ukrajina, eh, Africký rok, Djibouti, Kenia a Jemen a Severní Afrika, Egypt, Libye a Tunisko parlamentní delegace byla nedávno také v Tunisku v jednom oprchlickém táboře. Je důležité, aby tyto regionální ochranné programy také byly v konečném textu dostatečně zdůrazněny. Toto jsou tedy jak z těch eh, oblastí 3 plus 1, které jsem zmínil na začátku, to je tedy ta třetí oblast, kterou musíme ještě dále projednat. A teď ta plus jedna. Na začátku tohoto postupu jsme narazili na takový trošku eh, technický problém, spíše než problém politický, ale zahájili jsme eh, práci podle právního základu podle dvou článků 79.6g, což je řízení eh, společných postupů Unie ve věci řízení migračních toků a čl- podle článku 80 solidarita mezi členskými státy. V současném znění textu eh, rady se neobjevuje odkaz na článek 80. Parlament se domnívá, že Evropský uprchlický fond eh, se týká eh, nejen solidarity vůči uprchlíkům, ale také solidarity mezi členskými státy z hlediska řízení v tomto případě tedy znovu osedlování uprchlíků. My se domníváme, že i toto je velmi důležitý aspekt. Všichni se jistě shodneme, že tento text se týká tedy nejen solidarity vůči uprchlíkům, ale také solidarity mezi členskými státy. Domnívám se nicméně, že tento um, nesoulad vyřešíme že se nějak eh, dohodneme. V naší dlouhodobé spolupráci s komisí jsme již museli vyřešit celou řadu drobných institucionálních nesrovnalostí. Naše pracovní stavy jsou velmi dobré a domníváme se tedy, že jsme eh, na té správné cestě. Dovolte na závěr, abych řekl, že je důležité nejen to, abychom byli na té správné cestě, ale abychom tuto problematiku vyřešili také co nejdříve. Od května se státy eh, stěžují na velký příliv uprchlíků na to, aby členské státy mohly využít eh, těchto nových pravidel které by jim mimo jiné vyčlenily více eh, finančních prostředků, což je důležité pro státy, které nemají mm, programy na znovu osidlování a které by jim umožnily vybudovat takovéto programy a také proto, aby eh, tato nová pravidla mohla být řádně zahrnuta do rozpočtu, je důležité, abychom eh, toto co nejrychleji vy, vyřešili. Domnívám se, že všechny tři instituce se shodnou na tom, že to projednávání bylo opravdu velmi dlouhé, zejména s ohledem na to, že se jedná o otázku, která je natolik urgentní. Je tedy opravdu důležité, abychom ta jednání co nejrychleji úspěšně ukončili. Trialog se eh, sejde již dnes odpoledne. a eh, já chci požádat výbor Libe o mandát, abych s komisí a radou mohl vyjednávat eh, o těchto třech oblastech, které jsem právě zmínil. Eh, Děkujeme, pane Tavareši. Eh, máme dosti málo času, bohužel shledávám, protože v 11 hodin přijde paní komisařka Redingová. No, nicméně, teď dostane slovo komise paní Smith, pokud se nepletu, a poté rada. Teď prosím tedy komise. Eh, děkuji vám mnohokrát. Začnu tím, řeknu, že velice rádi vidíme, že nedochází k žádným výrazným konfliktům, pokud jde o e, podstatu tohoto návrhu. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu si jsme jistí, že můžeme dosáhnout schody. Protože vlastně všechny angažované strany chtějí, aby se včas e, dostalo vytvoření jakéhosi programu po usidlování uprchlíku. Takže to Eh, ta složka z roku 2010 může už fungovat vlastně podle nových pravidel. Chci využít tuto příležitost k opravě informací, které byly nyní uvedeny. Eh, to pledging exercise musí být dokončeno do 1. května, takže máme ještě méně času na uzavření jednání ale snažíme se eh, všemi prostředky, abychom eh, co možná urychlili vyřešení všech problémů a doufáme, že v rámci trialogu dosáhneme schody. Děkuji za slovo. Děkujeme vám. A nyní jménem rady paní Kristýna Rolf eh, z dánského předsednictví. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Rada velice pozitivně vnímá ty tři aspekty, které Tavareš, pan Tavareš zmínil ve svém příspěvku. Pokud jde o ten eh, příspěvek plus jedna, to je něco, na co zatím nemáme názor. To se budeme muset rozhodnout. Kromě toho jsme samozřejmě také zaměřeni na to, že toto téma je potřeba projednat velice rychle a velice rádi přispějeme k tomu, aby ten pledging proces byl opravdu do 1. května dokončen. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, eh, paní kolegyně. Eh, nyní stínový zpravodaj za EPP, pan Papa Nikolao. Děkuji, eh, paní předsedkyně, velice stručně. Eh, na tomto jsme začali pracovat v roce 2010. Teď máme 2012. Už jsme měli dvě nebo tři rozpravy a už nevím, kolik to bylo, asi tři na plenárce. Mnoho otázek směřovalo na to, aby tento proces postupoval vpřed, aby se nikde nezasekl ten problém resettlementu byl jedna, jedna z věcí, kterou jsme projednávali v podstatě jako jednu z prvních po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Měli jsme určité procedurální problémy a museli jsme k ním najít řešení. E, přesidlování je velice důležité téma. A já jsem přesvědčen, že když naši občané, naši voliči uvidí, co zde děláme, e, bude to další důvod pro to, abychom na sebe byli pišní. Tento program je zkrátka potřeba projednat, aby fungoval v roce 2013, ale pak bude nová finanční perspektiva a nové jednání a budeme opět zase na začátku. Doufejme, že toto je skutečně poslední zasedání, kde o tomto, kde o tomto problému hovoříme a doufejme, že ten trialog, který proběhne odpoledne, bude úspěšný a dospěje úspěšným cílům. Podporujeme pana Tavareše, našeho zpravodaje, do těchto jednání. Doufáme, že se bude skutečně jednat o konec tohoto velice zdlouhavého procesu. Děkujeme vám, pane Papaliko, paní Nadia Hirš, eh, stínová zpravodajka za ALDE. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také já bych chtěla velice srdečně poděkovat panu zpravodajovi Rui Tavárešovi. Hlavně mu chci poděkovat za vytrvalost, jakou pracoval na tomto tématu. Eh, už tady zaznělo, že se na tom pracuje dlouho a doufám, že dnes odpoledne na trilogu se nám podaří dosáhnout jednoty, protože už se nacházíme v měsíci února, jak bylo naznačeno. Květen je měsíc, kdy už by to celé mělo být aktivní a proto my za liberály poskytujeme plnou podporu Luj Tavárešovi a dáváme, dáváme mu mandát, aby vyjednával. Děkujeme, pan, děkujeme, děkujeme pan Bronz. Eh, děkuji. No, my jsme slyšeli odkazy na uprchlíky z Tuniska, Egypta a Libie. Eh, všechny tyto země v nedávné době prošly procesem demokratizace. Tito uprchlíci tady pocházejí z těch zemí do Evropy předtím, než se z těchto zemí stane demokracie? Pokud ano, jsem přesvědčen, že by se rádi vrátili a podpořili tu demokracii, aby, nešlo, aby nedošlo k tomu, že se z nich stanou tyranie. A pokud přišli až po tom procesu demokratizace, před čím utíkají? Možná utíkají před demokracií a pak je otázka, jestli je Evropa skutečně chce přivítat. Eh, jsou tu eh, odkazy na uprchlíky z Iráku. Řeklo se, že nejsou všichni Iráčani, ale pokud přicházejí odinut, tak se musíme zkrátka rozhodnout, eh, jestli, ta, jestli to místo, odkud přicházejí, je pro ně bezpečné proč máme trvat na tom, že se budou používat veřejné finanční prostředky na jejich usídlení v Evropě. Pokud jde ještě o ty irácké uprchlíky, měli bychom nezapomínat na to, že většina těchto uprchlíků je podstatě důsledkem té ničivé vražedné války, která proběhla z iniciativy Velké Británie, USA a dalších zemí. Měli bychom těmto lidem možná připomenout, než začnou válčit zase s Iránem pro tentokrát, jaké jsou důsledky eh, těchto operací mezi civilním obyvatelstvem, pokud jde o úmrtí a uprchlictví. Děkuji, paní Ernst a paní Alfano. Chtějí ještě mluvit. Já vás poprosím, buďte velice stručné. Paní Ernst nejprve. Moc já Velice krátce. Ano, podporujeme Ruje Tavareše v jeho záležitosti v těch třech bodech. Mohu konstatovat jediné, milé kolegyně a kolegové na radě, prosím, prosím, ukončete už pozitivně tuto složku, protože začíná být trapné, že o tom vyjednáváme tak dlouho. Thank you. Děkuji. Paní Alfano nechce. Dobře. Vyslechli jsme si zpravodaje, stínové zpravodaje a ostatní kolegy. Vidím, že zde panuje konsenzus, abychom panu zpravodaji dali mandát, aby předjednal s radou pozici stanovisko pro první čtení. Slyšeli jsme, že toto téma je velice důležité a že procedurální časová omezení jsou velmi, velmi ostrá, a tak, aby členské státy měly dost času, aby podnikly ten pledge procedure eh, pro rok 2013. Mělo by dojít k odhlasování tohoto textu v plenár, plénu v březnu. Chci proto požádat výbor pro případ pozitivního výsledku těchto jednání vzhledem k mandátu zpravodaje, který dnes obdržel, aby byl poslán předsedovi Koreperu dopis, o kterém se hovoří v bodě 18 společné deklarace o praktických aspektech pro proces spolurozhodování a aby byl předseda Koreperu informován o této dohodě. Věřím, že budete všichni souhlasit. Ještě pan zpravodaj chce něco dodat. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci pouze říci, že děkuji paní Schmidt, pokud jde o opravení toho harmonogramu. Je to opravdu 1. května, kdy končí ten pledge, proces, což znamená, že jsme ještě pod větším tlakem. A chci rovněž říci to, že když hovoříme o zemích, jako je Egypt, Tunisko a Libie, hovoříme o lidech, kteří k nám přišli z uprchlických táborů z těchto zemí což ne vždy nutně jsou národní příslušníci těchto zemí. Jsou tam miliony lidí a zhruba 100 tisíc nebo těsně nad 100 tisíc každoročně je potřeba přesídlit. Evropa přijímá každý rok zhruba 400 až 500 tisíc eh, uprchlíků a tady hovoříme o těch opravdu nejzranitelnějších lidech světa. Děkuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Nyní další bod na pořadu jednání. A já předám eh, předsednictví eh, opět panu předsedovi výboru Libé. Děkuji vám, kolegové, za pochopení. Musel jsem vám na chvilku uprchnout, protože jsem měl neodkladné záležitosti. Paní komisařko, vítáme vás opět v našem výboru a rovnou vám dávám slovo. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, je čas podívat se na to, čeho jsme společně dosáhli a podívat se na to, co nás čeká. Jak všichni víte, rok 2011 byl eh, rok, kdy se dělo mnoho. Máte před sebou ode mne, eh, dostali jste eh, předloženo hodně legislativních návrhů, přičemž i nadále pokračuje legislativní práce. Já velice dobře vím, že váš výbor pracuje na hmatatelných a konkrétních nových iniciativách pro naše občany. Dovolte mi začít tím nejnovějším, co jste ode mě dostali. Co znamená eh, návrhy pro reformu ochrany dat v EU, které komise přijala 25. ledna. Jeden z hlavních cílů této reformy je posílit základní právo na ochranu dat. Chceme jednotlivcům poskytnout skutečnou kontrolu nad eh, jejich osobními daty, zejména v eh, prostředí online protože, jak víte, stávající směrnice pochází z roku 1995 a to byla ještě předinternetová doba, aby se tak řeklo. Takže jednotlivci musí znovu získat tuto kontrolu nad svými daty. Jak? Jednak tím, že jasně řekneme, že osobní data patří té dané osobě. A z toho se pak odvozuje všechno ostatní, takže když ta osoba někomu předá osobní data, musí být informována o tom, co s nimi, dejme tomu ta společnost, udělá a musí s tím souhlasit. Je potřeba transparentnost. Rovněž je nutné mít možnost, jak si vzít tato data zpět, to znamená přenositelnost dat. E, to je úplně stejné v balíčku o telekomunikačních službách. Máme tu přenositelnost telefonních čísel a to samé platí sem zde eh, ty data si můžete vzít zpět, dáte je někomu jinému, anebo si je nechat pro sebe. To znamená, je to to právo na to, aby se ta data zapomněla, aby se tak řeklo. Eh, společnosti samozřejmě jsou povinovány učinit vše pro to, aby vaše data byla bezpečná. A pokud se něco stane, pokud už k něčemu dojde, tak existuje obecný závazek notifikovat, upozorňovat na tato porušení ochrany eh, osobních údajů. To znamená, aby spotřebitelé věděli, že eh, ta data se ztratila, ne aby se to náhodou dozvěděli třeba z médií o několik týdnů později. Takže to jsou ty, první, ty, ty hlavní aspekty ochrany osobních údajů. Snažíme se poněkud zjednodušit ten regulační prostředí. Máme jeden kontinent, budeme mít jednu sadu pravidel a jeden kontaktní bod, aby se tak řeklo, pro regulaci osobních dat. Eh, datový kontrolor, data kontrolor, bude kontrolní instituce pro daný členský stát, která bude aplikovat eh, stejná pravidla pro všechny a bude mít na starosti eh, starat se o stížnosti jednotlivců. Bez ohledu na to, kde se nachází společnost, se kterou má daný jednotlivec problémy, respektive ve kterém, bez ohledu na to, ve kterém státě má ta společnost sídlo. Já jsem od vás obdržela hodně podpory na komuniké v roce 2010 o ochraně osobních dat, to byla zpráva FOS. Já si jsem jistá, že opět i nyní, kdy máme před sebou to nařízení, eh, jste připraveni se mnou rychle a efektivně spolupracovat. 19. března uspořádáme konferenci o ochraně dat ve Washingtonu. Pokud vím, eh, někteří z vás tam pojedete a budete se této akce účastnit. Bude to velice důležitá akce, kde budeme diskutovat o ochraně osobních dat s vládou USA a se zástupci firemního sektoru. Když už hovoříme o USA, eh, všichni víte, že jednáme o zastřešujícím dohodě o ochraně dat z eh, USA, což je paralelní aktivita a já jsem posledně informovala koordinátory Libe o stavu věci těchto jednání to bylo hned po summitu EU-USA na konci listopadu 2011. Ve svých setkáních s svými partnery z USA vždy velice jasně říkám, že ochrana osobních dat v Evropě není otázka zda, je to naprosto zásadní nutnost, protože je to také součást smluv a charty Právě proto je zásadní, abychom se shodli na tom, že nejenom, že data budeme sdílet mezi EU a USA, ale že ta data budeme i chránit. A to na obou stranách Atlantiku. Takže v tomto budete i nadále zahrnutí a já vás budu informovat o jakémkoliv vývoji. Pokud jde o trestní právo, eh, Právo na informace v trestním řízení bylo schváleno v prvním čtení, za to vám děkuji, to je velice důležité pro naše občany. Doufám, že se nám podaří dosáhnout podobných výsledků, pokud jde o směrnici o přístupu k právnímu zástupci. Já jsem si přečetla zprávu paní Antonesku a stanovisko pana Albrechta a myslím si, že naše stanoviska jsou poměrně blízká vzájemně a jsem si jista, když říkám, že komise zcela správně ambiciozně navrhla vysoké standardy ochrany podezřelých a obviněných osob. A těším se na výsledek diskusí o tomto velice důležitém tématu. Slyšeli jste, vyslechli jste eh, dánského ministra spravedlnosti, který u vás byl na návštěvě ve výboru a on zmínil eh, evropský vyšetřovací příkaz a návrh o tomto příkazu, což má být jedna z priorit pro toto předsednictví. Já jsem přesvědčena, že e, vysoký standard základních práv je naprosto zásadní. Dále je také zásadní dodržovat, as, e, dodržovat e, aspekty efektivního vyšetřovacího procesu, což je rovnováha, kterou musíme dosáhnout. Dosažení této rovnováhy je jednoznačně možné a já podporuji jakoukoliv aktivitu vaší a aktivitu dánského předsednictví v tomto smyslu. Vím, že jste dnes hovořili o zprávě paní Romero López a paní Parvanové eh, ohledně balíčku o minimálních právech pro oběti zločinů. V rámci tohoto balíčku vás chci ujistit, že všechny oběti v celé EU, bez ohledu na to, kde jsou, už mají základní sadu práv a zachází se s nimi jako s jednotlivci a všechny oběti mají tu pomoc a to zacházení, které vyžadují. Dokončení tohoto tématu, tohoto balíčku o obětech je naprosto zásadní, tak abychom posílili vzájemnou důvěru eh, v našich systémech justičních v Evropě. K tomu dodávám také to, že máme několik ochranných opatření a opatření o vzájemném uznávání a zde chci poblahopřát paní Romero López a paní Parvanové k jejich zprávě. Je to text velice zajímavý, obsahuje celou řadu velice zajímavých prvků a je to jednoznačně něco, co budu z velké části moci podpořit. Děkuji vám konkrétně také za to, že zmiňujete místní úřady, pokud jde tedy o záměr ulehčení situace pro oběti. Já si myslím, že právě toto je jeden z těch nejdůležitějších aspektů. Pokud jde o oblast obětí a procedurálních práv, žádné nové návrhy letos nepředložím. Myslím si, že je důležité, aby jsme nejprve vyřešili ty návrhy, které jsou před námi, už na stole a abychom je začali praktikovat. Takže nové návrhy přijdou v roce 2013 eh, v Evropském roce občanům, což je eh, rok eh, respektive což je něco, co bude ještě muset schválit Rada a komise na základě mého návrhu z loňského roku. Dobře víte, proč jsem tento rok navrhla. Rok občanů. My chceme občany upozorňovat na to, že koncept občana EU není koncept prázdný, ale je to velice významný status, který představuje práva, ale i povinnosti a já vás proto vyzývám k tomu, abyste tento návrh co nejdříve schválili, abychom iniciativu tohoto roku občanů eh, mohli začít připravovat. Já nechci, aby přišel rok 2013 a abychom teprve potom začali se starat, co tedy vlastně rok občanů 2013 bude znamenat. Já chci, abychom v roce 2013 už mohli jet na plnou páru, aby se tak řeklo, narychlo a plně využít potenciál této práce. Eh, jsem si plně vědoma, že to může přispět i vašim volebním kampaním na rok 2014. Rovněž eh, se chci zaměřit na zpětnou vazbu občanů, pokud jde o překážky, se kterými čelí, kterým čelí. Eh, možná, že občané se setkávají s problémy, když chcejí uplatňovat svá práva. A je potřeba, aby se diskutovalo o konceptu občanství v EU na obecné rovině. Tím se nám podaří posunout se správným směrem v rámci agendy o občanství. Zde eh, konec konců další zpráva o občanství bude na konci roku 2013. Když už mluvíme o občanech, dovolte mi připomenout tu nejzranitelnější část naší společnosti, to znamená Romy. Všichni víte, že v červnu 2011 Evropská rada, eh, šéfové našich vlád, hlavy států, všichni, bez výjimky všichni podepsali, že budou i nadále pokračovat v národních iniciativách pro integraci této části populace do eh, všeobecné populace jako celku. Za toto děkuji. Je to velice zásadní krok pro tento celý proces. Vzpomeňme na zprávu La Roca, Eh, která se týkala nové strategie pro inkluzi, eh, pro začlenování Romů, což byla inspirace pro náš evropský rámec eh, pro integrační strategie pro Romy, to znamená vzdělávání, ubytování, vzdělávání a zdravotnictví. To byly ty hlavní pilíře. Závěry rady toto ještě podtrhly. A nyní členské státy pracují na svých národních strategiích. Doteď jsem obdržela 22 národních, eh, dokumentu o národních politikách. Mohu říci, a všichni víte, že když členské státy nedělají svou práci, tak já jsem velmi otevřená. Těch zbylých pět členských států oficiálně upozornil Evropskou komisi, že tyto dokumenty nám dodají v únoru, což mě potom umožní v dubnu 2012 vypracovat zprávu o těchto 27 národních akčních plánech. Předtím však 22. Eh, března uspořádáme eh, mimořádnou evropskou platformu pro začlenování Romů, tak abychom dali jednotlivým zaangažovaným stranám příležitost k vyjádření svých názorů. Vím, že někteří z vás se této iniciativy, této akce budete účastnit. Tato akce bude velice důležitá. Bude tam eh, paní zpravodajka a podle jeho neverbálního vyjádření vidím, že se v tom velice angažuje. To je velice důležité. Eh, všichni také víme, jak důležitá je směrnice o volném eh, pohybu osob. Až tato směrnice bude plně implementována ve všech členských státech, Znamená to, že kterýkoliv občan s jakýmkoliv zázemím bude mít práva a závazky samozřejmě, ale bude mít práva pevně v ruce a bude s nimi moci nakládat. Všichni si vzpomenete na konflikt, který se měla s Francií ohledně tohoto tématu. Francie provedla přeskum své národní legislativy, která momentálně je v platnosti a v mezidobí eh, jsem také analyzovala, jak se chovají ostatní členské státy a všimla jsem si, že mnoho členských států správně neimplementovalo směrnici z roku 2004, takže jsem zahájila to, čemu říkáme dialog, což v podstatě znamená, že členské státy dotlačujeme k tomu, aby skutečně dělali to, k čemu jsou právě, právně zavázány. A když k tomu nedošlo, tak jsem spustila proces o e, porušení e, porušení práva, na základě kterého většina členských států konečně udělala, co má dělat, protože toto právo na volný pohyb je něco, co je potřeba převést do reality. I jak na straně práv, tak jak na straně e, povinností. To jsou dvě strany stejné mince. Zavazujeme se rovněž k tomu, že zajistíme, že evropské instituce budou exemplární, pokud jde o dodržování základních práv. Takže nejenom mluvíme, o, mluvíme nejenom o členských státech, ale i o evropských institucích. Je naprosto zásadní, aby v legislativním procesu byla pevně zakotvena charta základních práv a aby tato charta byla implementována. Všichni znáte ten známý článek 51 v chartě, který říká, že když tato charta je uplatnitelná, je uplatnitelná při vytváření legislativy v EU a při implementaci legislativy EU v rámci národních států. Takže my sledujeme postup e, na každoročním základě a zdůrazňujeme přitom zejména role hrané jednotlivými institucemi, pokud jde o zahrnování těchto práv do legislativy e, při vypracovávání a podávání návrhu nové legislativy. Jak víte, v komisi máme takový checklist, takový seznam eh, úkolů, úkolů týkající se základních práv, který se vztahuje na každé právní rozhodnutí, takže nejenom eh, týkající se rozhodnutí o občanských záležitostech, ale i v záležitostech hospodářských, finančních a dalších. Další výroční zpráva, pokud jde o aplikaci této charty, je naplánována na přijetí komisí na konec března tak tedy, abychom zachovali tu setrvačnost, kterou nám dala Lisabonská smlouva. Já se přitom těším na vaše připomínky. Já vím, že paní Flašiková Beňová eh, se tímto tématem jednoznačně bude zabývat. Další programy. 15.11. Eh, komise přijala dva návrhy pro vytvoření programu pro spravedlnost a program pro práva a občanství na období 2014 až 2020. Jsou to programy, které poskytnou financování pro realizaci našich politických priorit. Zjednodušili jsme tyto programy tak, aby aby tyto programy mohly lépe generovat přidanou hodnotu. Do, podařilo se nám dosáhnout stabilního rozpočtu na období 2014 až 2020. Je to celkem 911 milionů euro pro tyto dvě oblasti eh, v těch eh, takzvaných eh, současných cenách, což na jednu stranu je, ale na druhou stranu není příliš mnoho peněz. Já spoléhám na vás, že tyto peníze nebudou vyplýtvány. Co nám to umožní? Eh, jako v minulosti nám to umožní financovat skupiny podporující oběti, budeme zvyšovat povědomí o eh, platových propastech mezi muži a ženy, budeme implementovat eh, legislativu o ochraně osobních dat a budeme bojovat s veškerými formy diskriminace na základě věku, náboženství, sexuální orientace, původu a tak dále a tak podobně, bez ohledu na to, jaká ta diskriminace je. Takže to je práce, která budeme provádět společně s nevládními organizacemi. Nakonec Maďarsko. Vím, že vy budete dnes odpoledne tady absolvovat slyšení o situaci v Maďarsku. Nebudu proto zacházet do všech podrobností, protože budete mít příležitost diskutovat o nich během odpoledních hodin během tohoto slyšení. Předseda Baroso a já jsme informovali plénum, že jsme odeslali tři formální dopisy dva týkající se oblasti spravedlnosti a jeden týkající se oblasti eh, kompetence Olio Rena, pokud je o centrální banku. Zároveň jsem odeslala eh, dopis eh, tázající se na nezávislost justič, justice, to znamená, jsem se ptala na to, jak jsou uspořádány, organizovány soudy, jaká byla situace v ukončení mandátu bývalého předsedy nejvyššího soudu a jak to vypadá v situaci koncentrace, eh, koncentrace moci v rukou eh, nejvyššího předsedy justice v Maďarsku a tak dále a tak podobně. Toto všechno proběhlo zrychleným postupem, takže v rámci jednoho měsíce, což znamená, že nějakého 17. února, očekáváme eh, obdržení odpovědí zaujímáme k tomuto velice jasné a konkrétní stanovisko založené na eh, řádné právní analýze. A já jsem si jistá, že maďarská vláda nám odpoví a představí nám reformy, které bude zavádět. Předseda Barroso Eh, si toto vyjasnil i s panem Orbánem 24. ledna na setkání. Takže, pane předsedo, to bylo ve, eh, ve stručnosti to, co jsem chtěla zmínit a dávám vám slovo. Komisioner. Děkuji vám, paní komisařko eh, Redingová, za váš projev, za to, že jste nás, mezi nás zavítala a seznámila vás s pracovním programem. Teď bych tedy požádal kolegy, nejprve tedy koordinátory a pak tady mám ještě informaci, že je to zástupce eh, polské veřejnoprávní televize, která by si přála eh, natočit něco ze zasedání výboru LIBE. A já bych se tedy chtěl zeptat kolegů, zda něco proti tomuto mají. Pokud ne, tak bychom jim mohli umožnit přístup do sálu Takže pokud vám to nevadí, eh, mohli bychom je pustit do sálu a dovolit jim, eh, aby eh, natočili. Začneme tedy panem kolegou Posutilem. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji paní místo předsedkyně za vaši eh, prezentaci, za vaše práci a za to, že jste uvedla do života stokholmský program. Dovolte, abych nejprve řekl něco k Maďarsku, vzhledem k tomu, že dnes je takový maďarský den v eh, parlamentu. Evropský parlament vás a komisi plně podporuje ve veškerých krocích, které ve vztahu k Maďarsku podnikáte. Samozřejmě víme, že odstupující maďarská vláda je eh, vláda EPP eh, e a o to je eh, důležitější, abychom tuto situaci sledovali. Víme, že máte tedy, že proti Maďarsko vedete řízení ve třech věcech a že jste také zaznamenali, že mm, premiér, maďarský premiér eh, řekl veřejně, že udělá vše proto, aby byla maďarská legislativa v souladu s legislativou evropskou. Takže vám ještě jednou eh, děkujeme za vaši práci a za to, že iniciujete, dohlížíte tedy na to, aby eh, maďarská legislativa opravdu byla uvedena do souladu s legislativou EU. Doufám, že tato debata bude probíhat eh, eh, umírněně a vyváženě, pokud stát nesplní své povinnosti podle evropského práva, tak eh, je to stanovený postup, je tu stanoven postup pro řízení proti danému státu a je důležité, abychom se těchto postupů drželi spíše, než to, abychom spustili jakýsi veřejný soud, který by jistě nebyl vůbec konstruktivní. Eh, další věci, o kterých jste hovořilo. Dovolte mi, abych připomněl, že včera ve Wall Street Journal se tedy, mm, jste hovořil o tom, že e, uběhlo 20 let od podpisu Maastrichtské smlouvy. Tato smlouva nejen, že spustila e, projekt Evropské unie, ale také Evropské občanství, občanství unie. A na toto občanství bych se chtěl teď soustředit. Víme, že pokud jde o evropské občanství, unijní občanství, tak v této věci již bylo mnoho učiněno za poslední 20 let. Bohužel lidé si nadále nejsou vědomi práv, která jako občané Unie mají a my bychom tato práva měli také dále, ta stávající práva měli dále rozšiřovat. Já bych se chtěl zeptat, jaká je vaše vize, pokud jde o rozšíření občanství Unie ve nadcházejících letech. Příští rok bude rok evropského občanství a v současné době je tu také celá řada překážek pro rozšíření práv občanství. Podívejme se například na tu probíhající debatu o šengenském prostoru. Pokud tu existuje nějaký hmatatelný výsledek, důsledek pro občany, tak by to jistě měla být, měl být šengenský prostor volného pohybu. Nicméně rada proti tomu e, to teď vystoupila. Otázka víz. Měli bychom mít e, údajně společnou vízovou politiku a přesto celá řada třetích států nadále diskriminuje občany některých členských států EU v otázce e, víz. I to by mělo být součástí toho balíčku těch práv, které by naši evropští občané měli očekávat. Nemělo by se na jejich pasy pohlížet jenom z hlediska toho, který stát je vydal, ale také na, eh, z hlediska toho, že se jedná o pos, pas občana Evropské unie. Takže chtěl bych se zeptat na to, jaká je vaše vize. Děkuji. A paní Pocko za eh, SND. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem velice srdečně poděkovat paní komisařce za úvodní slova. Takže ještě jednou zopakuji, dovolte, abych poděkovala. Mám tady několik otázek, což souvisí s tím, že vy máte co dočení s řadou důležitých otázek, jako je reforma ochrany osobních údajů, kterou sledujeme s velikým zájmem. To je velice důležitá záležitost. Ve své první otázce se chci zeptat na balíček týkajících se práv obětí. Za prvé je nesmírně důležité, eh, aby se eh, v parlamentu také, a to už tady zaznělo, eh, zdůraznil ten aspekt genderového násilí. A vy jste tady oznámila nové návrhy a k tomu se chci zeptat, zda přemýšlíte také o tom, hm, vypracovat specifickou směrnici eh, pro násilí eh, způsobené na základě pohlaví, pro genderové násilí eh, a také tato otázka vlastně souvisí s homosexualitou. Vy jste právě poukázala na to, že je třeba uskutečňovat chartu základních práv. Tady s vámi souhlasím, ale také už jsme s vámi diskutovali o volném pohybu a vy jste kdysi řekla, že práva homosexuálních právů, párů, kteří e, se mohou oddat, že to jsou záležitosti které jsou upraveny v této chartě základních práv. Máte eh, ale povědomí o tom, zda ostatní, za to tedy členské státy také uskutečňují, protože ta práva sice existují na papíře, ale je třeba eh, skutečně se postarat o to, aby homosexuální páry měly stejná práva jako heterosexuální páry. A pak jsem se chtěla zeptat na transgenderovou problematiku. Minulý rok jsme v Evropském parlamentu zveřejnili usnesení, aby se transexualismus nepovažoval za nemoc či úchylku ze strany Světové zdravotní organizace, protože i v Evropském parlamentu máme takové osoby a jedná se o tyto osoby, protože na základě eh, stávající definice stále ještě vymezovány a vylučovány z výkonu určitých povolání. Eh, přemýšlela už jste o iniciativách, eh, které by se daly nastartovat, třeba to oslovit, tento problém u Světové zdravotní organizace. Tady byste si mohla být jistá většinovou podporou našeho parlamentu, protože jsme to požadovali. Teď se dostanu k bodu 5 horizontální diskriminační směrnici. V novém programu, který byl předložen v listopadu, eh, jste řekla, že se tady jedná také o potírání diskriminace, zejména z důvodu stáří. No to je sice dobře, ale je tady určitá směrnice, která skončila v šuplíku. A to jsem se chtěla zeptat, zda tady komise chce podniknout ještě nějaké kroky v tomto ohledu. E, a šestá otázka. Tady se jedná o extrémně pravicové organizace a extrémně pravicové strany. V minulosti jsme k tomu měli celou řadu zpráv že eh, extrémní pravice získává na síle i v Německu a máme tady domněnky, eh, které vlastně potvrzují stejný trend i v Maďarsku a v dalších zemích. Pro mě to znamená také ohrožení základních práv lidí i v souvislosti s diskriminací. Počítáte s nějakým šetřením eh, co do tohoto evropského trendu? To je vše. Pan předseda bohužel bez mikrofonu. Prosím další řečník. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme vám, paní komisařko, za velice komplexní přehled toho, eh, jaké se provádějí aktivity v oblasti občanství a základních práv. Já si myslím, že se všichni shodneme, že žijeme v době různých krizí. Finanční krize, vedla k sociální a politické krizi a podle mého názoru je vyloženě mrazivé, když si uvědomíme, když cestujeme v jednotlivých členských státech, že v podstatě se objevuje ztracená generace mladých lidí bez zaměstnání, bez nadějí, bez důvěry pro politický systém a pro své politické zástupce. To úzce souvislí s občanstvím. Nedostatek důvěry, nedostatek sebedůvěry eh, u našich občanů je ještě horší snad než samotná ekonomická krize. Určitě se všichni shodneme, že dochází ke krizi základních práv v dnešní době v Evropě. Občas eh, zapomínáme, že Evropská unie není tržiště. Je to ze všeho nejprve unie hodnot. Naše důvěryhodnost je nyní výrazným způsobem ohrožena. Vy jste to zmínila a já si toho vážím, že ti nejzranitelnější občané Evropy, konkrétně Romové, eh, a my jsme vás všichni obdivovali, když jsme viděli tu krizi a masové deportace z Francie, musí být znovu integrováni. Ale v posledních týdnech a měsících vidíme další, začínáme vnímat další skupinu extrémně eh, zranitelných eh, osob. A to v Maďarsku. 1. prosince loňského roku byl uzákoněn zákon, kde lidé bezdomova, což jsou velice zranitelní lidé, jsou kriminalizováni za to, že jsou chudí. To je podle mého názoru extrémně cynické a extrémně strašidelné, když si domyslíme důsledky, ke kterým to povede. A já bych eh, ráda od vás slyšela, eh, jak se k tomuto zákonu stavíte když ten zákon byl uzákoněn v Maďarsku a směřoval na zcela zranitelnou skupinu eh, občanů. Já jsem včera předsedala semináři zde v parlamentu ohledně bezdomovectví v Evropě. Neexistuje v podstatě žádná statistika, kolik lidí bezdomova je, ale odhaduje se, že je to zhruba mezi 3 až 5 miliony lidmi. To jsou tedy lidé v Evropě, kteří, Evropané, kteří nemají domov. Já myslím, že by bylo velmi vhodné, aby toto téma komise začala brát vážně, alespoň tu situaci zmapovala a připravila akční plán eh, toho, jak se s tím budeme vypořádávat, protože mnohé z toho souvisí s finanční a hospodářskou krizí v Evropě. To, že je někdo chudý nebo nemá domov, není zločin. Chudí lidé bez peněz, kteří dnes v Maďarsku ještě jsou, musí platit pokutu 400 45 euro, což jsou tady peníze, které v první řadě nemají, anebo mají druhou možnost jít do vězení. Nikdo z vaší strany na toto zatím nereagoval. A já bych ráda tuto situaci přirovnala k situaci Romů v Evropě. Tak je to vážné. Ta situace v Maďarsku, to bude téma našich rozprav i dnes odpoledne, ale já bych si přála teď a byla bych si to přála i tehdy, aby z komise zazněl velice silný hlas, konkrétně od vás, paní Redingová. My jsme vám v tomto důvěřovali, protože se jedná o otázku základních hodnot, základních práv, e, otázku, kterými jste se v minulosti výrazně zabývala. A upřímně řečeno, nemyslím si, že, e, že je adekvátní, aby mezi vámi a maďarskou vládou podnik probíhala nějaká výměna výměna dopisů. To si myslím, že zkrátka nestačí. Souhlasila byste se mnou, paní komisařko, že nad Evropou vane opravdu hodně mrazivý vítr. A teď nemám na mysli teplotu, která tady také nízká je samozřejmě, ale ten mrazivý vítr, o kterém mluvím, v, společně s těmi nízkými teplotami vede ke katastrofám. Více než 400 osob umrzlo v členských státech Evropské unie, a to pouze za posledních několik týdnů. Co s tím hodláte dělat? A ještě jednou se vrátím k Maďarsku, o kterém budeme ještě odpoledne mluvit, ale to, tady už asi nebudete přítomná. My všichni víme, že kandidátské země by si nikdy nemohli dovolit žádat o členství v EU, kdyby měli takovéto podmínky. Ale jakmile už jste členskou zemí, můžete si dělat, co chcete a neriskujete žádnou pokutu, ani sankce, ani politické sankce, ani finanční sankce. Jaký je na to váš názor? Mě by opravdu zajímala vaše spontánní reakce na toto téma, protože naše důvěra důvěryhodnost je ohrožena u našich občanů. A to nemluvím pouze o svém členském státu, o Švédsku. Já jsem onehda byla v pěti různých členských státech v EU a vlastně lze říci, že všude bojujeme s obrovským nedostatkem důvěry ze strany občanů. Naše chování a naše možnost eh, plnit požadavky občanů musí zkrátka existovat. Musíme se podívat na to, co děláme a co neděláme. Prosím, eh, žádám vás o reakci. Děkuji. Děkujeme, paní Fixström. Pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, paní místopředsedkyně, za tyto informace. Již tady mnoho zaznělo a já bych se zaměřil tedy na tři věci. První je samozřejmě to, že vítáme reformu ochrany údajů. Myslím, že celá řada eh, položek z naší zprávy z loňského roka, roku eh, je vlastně zohledněna ve vašem návrhu a těšíme se na eh, projednání tohoto návrhu zde v parlamentu a v radě. Eh, do té debaty by se mělo zapojit co nejvíce lidí, protože je potřeba se zamyslet nad tím, co se navrhuje v tom nařízení, v té směrnici o reformě ochrany údajů a chtěl bych také požádat o velmi úzkou spolupráci s parlamentem a s radou tak, eh, aby se tyto reformy co nejrychleji realizovaly. Druhá otázka. To se týká eh, justiční spolupráce. Vy jste řekla, či zmínila jste ty minimální standardy eh, v trestních řízeních, přístup k právníkovi a podobně. My to máme mm, také od pana Antonesku eh, návrh eh, k této věci, připravujeme tedy společnou pozici parlamentu, připravujeme se na vyjednávání s radou a doufáme, že se nám to velmi brzy tedy podaří. Já bych se chtěl zeptat, Děkuji vám za informace k tomu evropskému vyšetřovacímu příkazu. Na tom také spolu s radou pracujeme, ale chtěl bych se zeptat, do jaké míry bude ten evropský zatýkací příkaz znovu projednáván. Jak víte, my v parlamentu jsme již požádali o některé úpravy ve fungování eh, toho zatýkacího příkazu. A velmi bychom uvítali, kdyby se spustily tedy práce i v tomto směru. A pak poslední otázka, která se týká přístupu EU eh, e do OECHR. E Samozřejmě to je mm, také otázka, která Evropský parlament velmi zajímá. Pokud hovoříme o minimálních standardech na eh, úrovni EU, tak eh, musíme také zohlednit otázku eh, rozvinutí jurisdikce v oblasti základních lidských práv na úrovni EU. Já bych se chtěla zeptat, do jaké míry budeme pracovat na otázce lepšího zajištění prosazování tedy eh, lidských práv a jaké tam bude, jak se rozdělení pravomocí mezi Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Děkuji. Uh, president, uh, can I also... Mm, pane předsedo, já bych chtěl paní komisařce eh, pogratulovat eh, k tomuto vynikajícímu k této vynikající prezentaci. Eh, já se ve svém vystoupení zaměřím především na otázku spolupráce a konkrétně na to, jak fungují národní justiční systémy. Nehovořím zde pouze tedy o Maďarsku, ale spíše obecněji o oblastech, které nespadají do um, oblastí hospodářského zájmu. Je důležité, abychom zajistili, abychom se tedy zaměřili na eh, další rozvoj eh, internetové kriminality a věděli něco více o tom, co v tomto směru komise podniká. My eh, samozřejmě respektujeme to, že, různé, že členské státy mají své vlastní trestní řády a mm, tento respekt je nutný, ale v některých oblastech eh, by, myslím, bylo zcela správné očekávat, že členské státy Evropské unie sladí své standardy s mezinárodním právem, s mezinárodními smlouvami. Konkrétně bych mohl hovořit například o podmínkách přijímání žadatelů o azyl. Já jsem eh, o na toto již tedy několikrát upozorňoval na jednání tohoto výboru. My se snažíme vyjednat eh, nějakého následníka dublinského nařízení, Snažíme se najít způsob, jak eh, správně a férově eh, řešit žádosti o eh, azyl. A na druhé straně jen přihlížíme k tomu, že členské státy nejsou z mezinárodního hlediska považovány za státy, ve kterých lze bezpečně požádat o azyl. A to je naprosto nepřijatelné. ačkoliv, eh, jak jsem již řekl, respektuji to, že členské státy se eh, sami regulují eh, trestní právo. Myslím, že toto hledisko je naprosto, tento fakt je naprosto nepřijatelný. To, že v Německu nebo ve Spojeném království zkrátka není možné navrátit žadatele o azyl právě kvůli chybám v tom systému, tak to je naprosto nepřijatelné. Já bych se tedy chtěla zeptat, zda justiční spolupráce v oblasti trestního práva ehm, zde bych tedy chtěla říct, že to není jednosměrná ulice. Je to cesta, která musí být dvousměrná a ten druhý směr je právě to, co je zakotveno v mezinárodním právu. Já bych byl velmi rád, kdyby nám paní komisařka k tomuto mohla něco říct, ještě než dnes odejde. Děkuji. Eh, paní Ernstová.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 že paní komisařka tady uvedla tak důležitá témata. Myslím si, že to je správná agenda pro rok 2012, kterou jste nám teď představila a my, vám, my vás skutečně budeme podporovat. Teď několika bodech, které mi obzvláště leží na srdci. Nejprve k Maďarsku. Měli jsme velice kontroverzní debatu a v této debatě se bude dnes odpoledne pokračovat a myslím si, že to ani asi nepřestane protože v Maďarsku a nemůžeme dělat nic jiného než Evropský parlament a vy jako komise se můžeme pouze dívat na evropské právo a dívat se, nakolik je to slučitelné s tím, co se děje v Maďarsku. Ale když se tam podíváme přesněji, tak zjistíme, že se tady jedná o daleko hlubší záležitost, o porušování právního státu, o lidská práva. Já jsem dostala celou řadu pošty dopisů od organizací třeba homosexuálů, kteří si dělají veliké obavy z nového zákona o rodinách, který byl v Maďarsku přijat a kteří si dějí obavu prostě výjít na ulici, protože eh, netuší, zda policisté, kteří tam jsou, se nepřidrží spíše, spíše k pravici a budou je tolerovat. E, necítí se tedy dostatečně chráněny. Celá řada homosexuálů tuto obavu vyjadřuje a proto se chci zeptat na to, co můžeme jako Evropská unie udělat, abychom udělali krok dopředu s ohledem na diskriminaci homosexuálů. Druhá věc, to je reforma ochrany živo- osobních údajů. Ano, Mám radost z toho, že se na stůl dostala řada záležitostí, které jsme si tam velice přáli mít. A je tady velmi pozitivní přístup k tomu, co se předkládá. U nás v Německu teď běží diskuse co se, stanem, co se stane s našimi eh, ještě nad tím stojícími právními úpravami, pakliže definujeme minimální standardy. Jak budeme nakládat s tímto právem, které bude ještě ve větší šíři, jak si definováno? Tady se odvíjí v Německu veliká debata. A já s tím spojuji přímo otázku na vaši adresu proč jsme nerozšířili vlastně reformu na celé instituce Evropské unie. Vždyť se to týká tisíce lidí. Plánujete proto nějakou extra iniciativu nebo jste to schválně vynechala? To by mě velice zajímalo. A třetí bod, který mi leží na srdci, co by to mělo být jiného než Romové? V prosinci minulého roku jsme uspořádali kongres, kde se účastnili zástupci Romů z 15 zemí Evropy, kteří hovořili o tom, že strategie, kterou jsme tady schválili, je velice těžko prosaditelná, těžko prostě se realizuje, eh, jak dalece se Evropská unie tím vlastně zaobírá, paní Redinková. Když se podíváte na jednotlivé vnitrostátní strategie a, re, a hodnotíte je, co by podle vašeho názoru se mělo učinit pro to, aby se vyvíjel větší tlak na jednotlivé státy, aby tady postupovali aktivněji? A poslední problém, já jsem z té spolkové země Německo, eh, kde eh, fungovala bohužel ta nechválně proslula nacistická buňka. A, eh, a víte, že máme starosti v Německu s neonacismem a mě samozřejmě leží velice na srdci otázka, Eh, neofašismu a extrémních eh, práv. Nedomníváte se, že bychom tady měli zahájit nějakou iniciativou třeba s agenturou za lidská práva, která by se tím měla intenzivněji zaobírat, abychom zarazili tento vzestup nejenom neonacistů a neofašistů v mé zemi, ale v celé Evropě? Děkuji. Děkuji, nevšiml jsem si žádných dalších rukou. Eh, v rámci prvního kolečka, v rámci koordinátoru za EFD, nikoho nevidím. Takže pokud souhlasíte, vyslechli bychom si teď odpověď paní komisařky eh, a poté proběhne druhé, druhé kolečko, dvě minuty každý pro ostatní poslance. Takže prosím, paní komisařko. Like Dovolte, abych vám eh, všem vážní poslanci poděkovala za ty velmi důležité otázky, které zde zazněly. Eh, hodně otázek se týkalo Maďarsko. Komise eh, může zasahovat pouze do té míry, pokud se to týká evropského práva. Za to co nám ukládá smlouva, my nemůžeme zasahovat. My jsme loni viděli, že se něco připravuje. Já jsem osobně napsala varovný dopis maďarské vládě, který potom tedy eh, také, na který také odkazovala eh, ministrině Clintonová ve svém dopise. kde eh, tedy jsme potom analyzovali, zda eh, zákony, návrhy zákonů připravované na základě nové ústavy jsou v souladu s evropskou legislativou nebo ne. Mohli jsme zasahovat u těch případů, kde došlo k nějakému nesouladu se evropskou, evropskou legislativou. My nemůžeme zasahovat eh, v věci legislativy, národní legislativy, legislativy která nevychází ze evropských smluv. To je ten velký problém. Někteří kolegové na to poukázali. My bychom My bychom mnohem více mohli zasahovat ve státě, který eh, ještě nepřistoupil, než ve státě, který už je členem. Pan Bosotel eh, hovořil o mém článku ve Wall Street Journal. Já jsem v tomto článku navrhla jakýsi plán institucionálních reform. A v průběhu eh, tohoto akčního plánu bychom mohli identifikovat eh, určité eh, mezery, chybějící prvky, mohli bychom se je pokusit tyto problémy odstranit a to by mohlo také komisi umožnit eh, zasahovat. My například vůbec nemáme právo zasahovat v otázce rodinného práva to, co jsem tedy mm, předložila, je návrh na to, jak budovat mosty mezi jednotlivými členskými státy, ale my nemůžeme přímo zasahovat tedy do rodinného práva. Je pravda, že 20 let eh, poté, co bylo vytvořeno evropské občanství, po mm, ustaveno tedy Maastrichtskou smlouvu, tak se lidé jsou velmi málo vědomi svých práv a to je také důvod, proč rok 2013, Evropský rok občanů, bude tak důležitý. důležitý. Během tohoto roku můžeme udělat celou řadu věcí. Můžeme občany informovat o jejich právech, můžeme se jich také zeptat jak eh, občané vnímají implementaci těchto práv, jak se ta práva odráží v jejich běžném každodenním životě. Tak, abychom tady tohoto roku mohli maximálně využít. V tomto kontextu jsem například předložila návrh na eh, novou, eh, nové právo na konzulární ochranu to by bylo eh, bezvadné. Je to právo, které by vyplynulo z Lisabonské smlouvy. Eh, nicméně eh, jakési zárodky toho byly již v té předchozí smlouvě. Lisabonská smlouva je ovšem mnohem explicitnější, což mi umožňuje předložit směrnici a je i na vás, abyste nám pomohli tuto směrnici uvést v život. Hovořilo se tu o um, různých hrozbách, hrozbách šengenskému prostoru, o vízové politice a podobně. Já si trošku dělám starosti, podobně jako mnozí z vás, o to, Eh, mm, co se děje jaksi s pravidly, která nejsou velmi jasně stanovena, a kdy vzniká prostor pro to, aby tyto, tato pravidla byla různě využita pro různé politické účely. Toho jsme byli svědky již mnohokrát. A moje kolegyně Cecilia Malmstromová eh, z tohoto důvodu eh, pracuje právě na tom, aby ta pravidla byla jasnější. Mnoho členských států se ovšem brání tomu, aby ta pravidla byla stanovena jasněji. Když šlo o otázku volného pohybu osob v průběhu té šengenské krize, tak jsem jsem vždy jednala se ministry a ujišťovala je, že e, samozřejmě nebudeme jednat, aniž bychom zajistili základní práva občanů. Zazněla tu také celá řada otázek e, týkající se e, různých věcí souvisejících s genderem a s pohlavím. První otázka se týkala žen a násilí. V balíčku o obětech eh, se snažíme být genderově neutrální. Eh, stejně jako v obou eh, příkazech, ochranných příkazech. Samozřejmě víme, že nejvíc budou ty ochranné příkazy k užitku ženám a dětem. Děti které jsou tedy eh, další velmi zranitelnou skupinou. Paní Jiménez eh, a eh, její spoluspravodajka podrobně analyzovaly ty různé kategorie oběti a já jsem velmi otevřená tomu, co ve své, ve svém, ve své zprávě navrhují. Pak to byla otázka práv homosexuálů. Víte, že celá ta otázka práv, otázka nediskriminace, nejenom tedy na základě pohlaví, pohlaví ale i podle eh, dalších různých charakteristik, je zakotvena ve směrnici o diskriminaci. Ale to je diskriminace především na pracovišti diskriminace, směrnice o nediskriminaci mimo pracoviště je zablokována v radě. Pokaždé, když navštívím ty státy, které to blokují, když hovořím s jejich ministry, tak eh, toto téma zmiňuji. Zatím ovšem musím říci, že se mi nepodařilo uspět, nepodařilo se mi to blokování odblokovat. Já doufám, že parlament mi v tom pomůže. Ten významný, ten známý článek 19 se zkrátka nedochází k žádnému pokroku. Již jsem řekla, že já nemohu eh, zasahovat do rodinného práva v členských státech. Co mohu udělat? Mohu eh, zasahovat v otázce volného pohybu. Proto jsem také předložila několik legislativních návrhů, například o mezinárodních, eh, mezinárodně uzavírek manželstvích a rozvodech, o dědictví s mezinárodním prvkem, o volném pohybu dokladů to vše jsou eh, genderově neutrální návrhy, což znamená, že práva, eh, která uzná jeden členský stát, pokud eh, lidé na základě těchto práv tedy a na základě svého práva volného pohybu Eh, budou moci se na tato práva odvolávat i po svém přestěhování do jiného členského státu. já věřím, že to je velmi důležitý přístup, protože se pohybujeme v oblasti, kde máme kompetence. Další extre, eh, extremistické strany nebo extremistická hnutí. ta nevidíme jen v Maďarsku, Německu nebo Nizozemsku, ale tato hnutí jsou přítomná i v mnohé řadě dalších stát, v celé řadě dalších členských států a s narůstajícími hospodářskými problémy mm, posilují i tato hnutí. Lidé se eh, bojí a zaujímají extrémní pozice, extrémní názory. Myslím, že zde je dobře, že je slyšet hlas Evropského parlamentu a také států, které eh, na základě svých ústav eh, jednají o tom, zda tato extremistická hnutí zakázat eh, či ne. Když se podíváme na Německo, tak vidíme, že to zkrátka vůbec není tak jednoduché nějakou politickou stranu či nějaké politické hnutí za, zakázat na základě ústavy. Je to tedy velmi důležitá, velmi závažná debata a je důležité také to, abychom my do této debaty přispěli. Tím se dostávám k otázce paní Vikstromové o krizi, o ztracené generaci, o extremistických hnutí, o ztrátě důvěry. Máte naprostou pravdu, stejně jako celá řada vašich kolegů. Podíváte-li se na mm, poslední eurobarometr, tak uvidíte, že, jsme, že celé roky měříme důvěru občanů v jejich národní vlády a v Evropskou komisi. ten evropský průměr či na tom evropském, ten evropský průměr je poměrně stabilní. V tuto chvíli je důvěra v komisi eh, o trošičku vyšší než národní vlády, eh, v průměru tedy napříč Evropskou unii, ale eh, vidíte, že paralelně s klesající důvěrou v národní vlády klesá také důvěra v evropské instituce. na obou těch úrovních, na úrovni státní, na úrovni evropské. To je samozřejmě pro naše instituce velice nebezpečné, je to nebezpečné pro naše demokratické systémy. Pokud eh, ten proces vkládání důvěry do někoho formou eh, volebního procesu no, což je tedy princip, na kterém naše demokracie fungují, pokud tento princip vkládání důvěry eh, skolabuje, tak opravdu budeme mít eh, veliký problém s tím, jak naše instituce, jak my jako volení zástupci fungujeme. Myslím, že je to důležité téma, kterému by se parlament mohl věnovat, podrobně toto téma zanalizovat, dostat se tomu eh, na kloub. Není to o tom, že pokud navštívíte zemi, že vám sem tam někdo eh, něco řekne, ale eh, vidíme, že na té, napříč tou Evropou ten trend důvěry je opravdu klesající zranitelné osoby. Romové. Děláme pro ně dost nebo ne? Samozřejmě, že nikdy nebudeme dělat dost. Opět můžeme dělat pouze to, co je v naší kompetenci, v našich pravomocích. A proto žádám, aby na základě těchto čtyř pilířů. Každá vláda jasně vypracovala svůj vlastní akční plán, aby ho jasně představila, abychom jasně věděli, co se děje. Nemůžeme se nadále eh, bavit jen ve velmi obecných eh, termínech. My eh, můžeme zasahovat tam, kde se jedná o volný pohyb ale tyto eh, dokumenty jsou již, tato pravidla jsou již zakotvena v národních legislativách a je na národních soudech, aby eh, zasahovali. A vracíme se opět k tomu, že lidé si musí být vědomi svých práv. Já jsem si jistá, že celá řada občanů ani neví, že má nějaká práva. Uh, že by s tím ten svůj problém mohli nějak řešit a to je opravdu opět, eh, se vracíme k tomu evropskému občanskému roku. Pokud máme 27 národních eh, plánů, já vám vysvětlím, doufám, že během plenárního zasedání, co členské státy přislíbily, že udělají. A pak se budu vracet k vám každý rok a předám zprávu o tom, co tom členské státy udělali. Samozřejmě otázku Romu nevyřešíme za dva týdny. To je velice dlouhodobý eh, program, dlouhodobá investice. Proto eh, tolik trvám na tom, že eh, děti musí chodit do školy, tak abychom již začali řešit problémy té budoucí generace, aby se na ně nepřinesly. Je to na programu, já eh, před vás předstoupím s analýzou akčních plánů 27 členských států a seznámím vás s tím, co se bude dělat. Otázka kriminalizace chudých a bezdomovců. Já jsem křesťanská demokratka. Já mám samozřejmě s takovým eh, zákonem velmi eh, velký osobní problém, ale to je můj osobní pocit. Máme pravomoci eh, takový zákon napadnout. Já bych musela to podrobně prohovořit s mm, kolegy zodpovědnými za sociální věci. Já se systematicky snažím ve všech členských státech a především tedy v těch státech, kde nějaké problémy jsou, eh, eh, snažím se posílit jejich eh, soudy tak, aby vznikla právní jistota, aby se lidé mohli obrátit na soud v případě, že něco někde nejde tak, jak by mělo. Proto jsem také napsala všechny ty dopisy maďarské vládě, abych získala informace. Proto, abychom eh, zajistili mm, přístup k nápravě a právo na spravedlivý proces, což je jedno ze základních eh, práv. Odpoledne během eh, vašeho slyšení to bude ředitelka jednoho generálního ředitelství, které pro mě spadá a myslím, že vám bude velmi kompetentně moci zodpovědět otázky, které máte. My jsme si s maďarskou vládou eh, dopisy nějak eh, nevyměňovali. My jsme učinili první krok k zahájení eh, soudního řízení Eh, to znamená, že si s nimi jen tak eh, nepovídáme. Eh, prostě jsme jim oznámili, že buď to ty zákony změní, nebo je předvoláme před Evropský soudní dvůr. Souhlasím s panem Albrechtem, pokud jde o otázku ochrany údajů. Je to opravdu velmi důležitý balíček. Je opravdu důležité ho projednat ze všech perspektiv. Je to mm, balíček, který je velmi komplexní a který eh, v sobě zahrnuje eh, celou řadu eh, koncepcí a politik. Pokud jde o soudní spolupráci, ta je naprosto nezbytná. Tady je naprosto nezbytné zajistit minimální standardy. Také pokud jde o ten vyšetřovací příkaz, eh, mám od vás signál, že v této věci spolupracujete se dánským předsednictvím. Eh, zatýkací příkaz. Eh, my už jsme se o tom bavili na plenárním zasedání. Bohužel je tu celá řada problémů, ne s tím zatýkacím příkazem jako takovým, ale jak si s prováděním protože v některých členských státech dochází ke zneužívání tohoto příkazu eh, ve věcech drobné kriminality. K tomu to, eh, jak si ten příkaz nebyl vytvořen, bylo to vytvořeno za účelem řešení eh, velmi závažné trestné činnosti, nikoli za to, že někdo někde mm, ukradne kuře. Napsala jsem dopis všem ministrům spravedlnosti a požádala je, aby prováděli ten zatýkací příkaz tak, jak byl zamýšlen a aby ho nezneužívali eh, pro jiné věci, tak aby jaksi ten mechanismus dobře fungoval. Přistoupení k ECHR, k úmluvě o základních lidských právech. Abychom mohli zahájit jednání, eh, my jsme zahájili jednání, já jsem je eh, dokončila. Jednání to byla opravdu velmi náročná během těchto jednání se také ukázalo, jak je vlastně možné, že Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva eh, se, se navzájem tedy, museli jsme vyřešit problém, jak se tyto dva soudy budou doplňovat a ani by tam nedocházelo ke konfliktům. Takže jednání jsme dokončili, teď je potřeba ratifikovat to na, státních úro, na státní úrovni. A tady jsme narazili. Některé členské státy nechtějí k této umluvě přistoupit. A tady vůbec ani nejde o nějakou otázku eh, o to, zda se jim chce nebo nechce přistoupení k této umluvě. Je zakotveno ve smlouvě, ale eh, navzdory tomu to některé členské státy blokují. Je zajímavé, že eh, Radě ministrů bude předsedat eh, eh, Spojené království a bude velmi tedy zajímavé sledovat, jestli eh, v té věci něco udělají, zda se jim podaří dosáhnout nějakého pokroku. A já tady otevřeně žádám britskou vládu, aby během svého předsednictví Rady ministrů využila Eh, tohoto předsednictví k tomu, aby došlo k nějakému pozitivnímu posunu ve věci přistoupení k úmluvě o základních lidských právech. Eh, národní justiční spolupráce a rozdíly mezi, národní, mezi eh, právními systémy jednotlivých členských států. Ano, ty systémy, ty rozdíly existují a my jak se nemůžeme ty národní systémy nijak měnit. Národní právní systémy jsou v kompetenci členských států. Jediné, co mohu já učinit, je stanovit nějaká minimální pravidla pro přeshraniční záležitosti a pokud si se tak nějak vybudovat jakési mosty mezi těmi jednotlivými národními právními řády. So, eh, splňují všechny členské státy povinnosti, které jsou, kterým vyplývají z mezinárodních úmluv Myslím, že národní soudy toto otázku jasně zodpověděly a ta odpověď je ne, proto například nefunguje extradikce do některých eh, členských států. My máme naše generální ředitelství, tady máme odborníky v Řecku, snažíme se jim pomoci reformovat jejich justiční systém, který nefunguje tak, jak by měl a který vytváří, ve svém důsledku tedy vytváří právní nejistotu. Snažíme se řecké eh, vládě pomoci se reformou občanské spravedlnosti tak, aby vzrostla důvěra v tento systém. Ano, Zabýváme se eh, tím, jak funguje ten asilový systém, připravujeme, především tady kolegyně Malstromová připravuje reformu dublinského nařízení. Eh, mohu vám říci, že je to velmi složitá problematika a bylo by vynikající, kdyby váš výbor eh, mohl v této věci nějak pomoci. Otázka Maďarska, eh, dotaz paní Ernst. A rodinné právo, to jsem, myslím, už snad odpověděla. Co je potřeba udělat, aby došlo k tomu přemostění eh, v rámci těch eh, umluvených práv. Asi jste si všimli, že pokaždé, když se objevila, objevily případy silné diskriminace, například zakazování průvodů homosexuálů, tak jsem se ozvala. Nejenom v Maďarsku, ale i v jiných členských státech, tak, abychom pomalu ale jistě všem dali jasně najevo, že diskriminace je nepřijatelná v rámci našich evropských hodnot. Ochrana dat ta německá otázka. No, já jsem analyzovala pravidla stanovená pro ochranu dát v jednotlivých členských státech. A inspirovala jsem se pak u těch nejlepších členských států, převzala jsem nejlepší pravidla a nejlepší postupy a začlenila je do jednotného evropského pravidla, které bude platné pro všechny. Což ve finále znamená, že německá pravidla, velice přísná pravidla, budou pravidly evropskými. To je, myslím, ten nejlepší způsob, jak postupovat. Začít prostě s nastavením té laťky rovnou vysoko a já si jsem jistá, že mi parlament pomůže v nastávajících rozhovorech v tom, abychom tu laťku vysoko udrželi. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko. Jak už jsem řekl dnes ráno, eh, máme naprosto příšerný program na dnešní den. Máme na 12.30 naplánovanou schůzi koordinátorů a ve dvě začíná slyšení o situaci v Maďarsku. Máme mnoho hostů a máme čtyři a půl hodiny. Takže vás poprosím o pochopení, Eh, bude druhé kolo otázek, ale prosím vás, prosím vás, dodržte dodržte ty dvě minuty, abychom to stihli, protože komisařka Renningová bude muset i odpovědět. Takže prosím vás, připravte se na to, že máte jenom dvě minuty. Začne pan Alvaro. Pardon, paní Skal. Omlouvám se, paní Skal nejprve. Děkuji. Já jsem požádala o slovo proto, že se hovoří o velice vážných tématech a zcela s vámi, paní komisařko, souhlasím, že komise je strážkyní smluv a já si jsem naprosto jistá, že děláte a budete dělat svou práci řádně této věci. Je to vaše práce, o tom není pochyb. Co bych chtěla dodat k této rozpravě? E, několik slov k, těm, k tomu, co se povídá. Já si vážím toho, co říkala paní Wikström. Musím říci, že naopak, oproti tomu, co jste říkala vy, vás musím informovat, že bylo otevřeno několik nových útulků pro bezdomovce, v nich je otevřených 600 nových míst, a to pouze za poslední měsíc. Eh, byl určen nový vládní zmocněnec pro eh, nakládání s bezdomovectvím a je spuštěný nový program pro budování příbytku pro bezdomovce a společně s nevládními organizacemi máme celé konsorcium sponzorované Ministerstvem pro sociální věci, které se tímto zabývá. Podle nové schválené legislativy a podle nového podle nového trestního zákoníku se tresta daleko, daleko více útok na bezdomovce. Promiňte, paní kolegyně, ale toto jsou dotazy na komisařku a vy se na nic neptáte. Ne, nezlobte se, já mám dvě minuty a reaguji na něco, co jsem si naprosto nepředstavila, že tady uslyším. Vůbec nechápu, proč lidé, a teď už se vracím ke komisi. Proč ti to lidé se nepodívají na fakta a proč místo toho se uchylují k velice vážným osočováním, aniž by o té situaci cokoliv věděli. Právě proto potřebujeme komisi. E, ano, v Evropské unii potřebujeme instituce, které budou fakta zkoumat a které budou zkoumat legislativu a budou mít možnost a veškeré prostředky k tomu, aby tuto svou práci prováděli. Děkuji, říká pan předseda. Já jsem chtěl dát slovo panu Alvarovi, ale paní Fixström, je to procesní námitka. Ano, to je velice důležitá procesní námitka. Já tu nebudu se teď hádat s paní Skál. Já tu byla jako paní Skál, aby probíhal dialog s komisí. Já si vážím dialogu, který s komisařskou proběhl, ale opravdu si nepřeji, aby tady na mě paní Skál útočila. No dobře, to je hrozně hezké, že děláte útulky, ale to nenapravuje tu situaci s pokutou těch 450 zhruba euro pro bezdomovce. To je naprosto úžasná situace a nezlobte se na mě, opravdu se mi nelíbí, abyste se tady na mě osočovala jakožto zástupce Orbánovy vlády. Dobrá, to byla procesní námitka, takže teď pan Alvaro má slovo, ano? Děkuji. No, to byla takový, tako, takový předkrm k tomu, co se bude dít dneska odpoledne. Eh, dovolte mi, protože už v tomto výboru sedím 8 let, říci několik slov. Mně připadá nepřijatelné, když je tady přítomno asi 10% členů, když tady je komisařka, která se zabývá naším polem působnosti. To je opravdu uh, Eh, to je opravdu ubohý výsledek. Ať si to frakce odnesou eh, na svá zasedání. Dále eh, máme dvě minuty a rychlost našeho jednání je vysoká, takže ochrana dát, Maďarsko a extremismus. Ochrana dát je velice důležité téma, vážím si odvedené práce, já už se tímto zabývám dvě, dva roky, setkávám se s nevládními organizacemi a zabýváme se novelizacemi legislativy. Musíme ale dávat pozor, na to při tom přeloženém eh, nařízení o ochraně dát, aby eh, nevzniklo něco, o čem by se nakonec řeklo, že to není dobře udělané, ale že to je dobře myšlené. Je tu mnoho zajímavých bodů, ale je to velice náročné téma. Je tu velice mnoho otevřených definic a eh, parlament eh, konec konců eh, v mnohých případech se uchyluje k delegovaným aktům, často až v 80% procentech eh, regulovaných, regulovaných předmětů. Musíme chránit zájmy občanů, ale nesmí to vést k tomu, že budou firmy a instituce pro ochranu dát mít novou obrovskou hromadu administrativy, s kterou se budou muset vypořádat. Ehm, otázka je, zda by to nemělo platit až pro firmy od určité velikosti, dejme tomu od 250 občanů. Ehm, to, co se nachází nyní v směrnici, nezachází do tolika detailů, jak bych si přál. Ta pod, úroveň podrobnosti je dosti vysoká, ale já bych si přál, abychom měli i do příštích týdnů dobré vztahy, tak abychom se k těmto tématům mohli vrátit. Vím, že čas mám omezený a chtějí mluvit i ostatní kolegové. O Maďarsku budeme hovořit dnes odpoledne. Já Každopádně musím říci, že se na to dívám podobně jako vy, možná bych to řekl ještě ostřeji, já bych si přál, abychom eh, podle článku 7.1.1 mohli zde v parlamentu náležitě jednat. Eh, musíme zkrátka podniknout určitý přeskum, zda nebyla porušena základní práva a jak už bylo řečeno vámi, pane předsedo, tady vůbec nemáme nikoho ze socialistů a upřímně řečeno, když se nakonec eh, socialisté rozhodnou ne, nespolupracovat na té proceduře podle článku 7.1, tak eh, ti tak ti občané Maďarska nakonec budou zpívat tu známou písničku Kdo nás zradil, no zase socialisti. A teď ještě ten extremismus a tím už skončím. Eh, I zde mám velmi podobný názor jako komise a těším se na spolupráci zde ve výboru předsedu parlamentu Martina Šulce eh, se mi podařilo přesvědčit, aby se více angažoval v, těchto tématech. Eh, to je totiž velice důležitá otázka pro mě osobně, to znamená to nebezpečí extremismu eh, v Evropě, ať už to jsou anarchisti, kteří v Řecku házejí bomby na starosty, a nebo o pravicové extremisty, kteří střílejí v Německu, v Maďarsku, ve Finsku a jinde. K těmto musíme přistupovat úplně stejně. A vzhledem k tomu, že už jsem daleko překročil svou časovou kvotu, tak zde skončím. Děkujeme vám. Eh, beru, co říkáte, máte určitě pravdu. My jako členové výboru Libe máme povinnost se snažit co nejvíce našemu výboru pomáhat, aby lépe fungovat. Eh, nás je tu 60, 10% je 6, takže je nás tu asi 20%, ale ani to nestačí, máte pravdu. Doufám, že na schůzi koordinátorů eh, budou všechny politické frakce zastoupeny lépěji, aby se tak řeklo, a že to tak bude i odpoledne při slyšení o Maďarsku, což je slyšení velice zásadní. Nyní paní Flotre. Merci, je voudrais aborder... Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem se zmínit o dvou bodech a jednu věc o kocem komentovat. První věc se týká Romu. Vy jste připomněla, jak jste odvážně reagovala v souvislosti s událostmi v létě 2010 ve Francii. Na základě toho Francie eh, změnila eh, svoji legislativu a také mm, tady musím říct, že jste jednala velice dobře, ale musím vám přesto říci, že v roce 2011 ve Francii došlo ještě k více vypuzování Romů z Francie než v roce 2010, že ty špatné praktiky tady pokračují. Eh, to znamená, že den po dní komise vidí eh, vnitrostátní plány, které jsou zveřejněny, i když všechny ještě nedorazily. Nevím tedy, zda jste se zmínila o tom, že všechny vnitrostátní plány akční k vám ještě nedorazily. Každopádně si říkám, Chceme-li eh, přestat s touto problematikou Romů, musíme také znát eh, plány, akční plány států, co dělají pro integraci Romů do trhu práce, e, protože v současné době je jejich reálná situace nesnesitelná. Čili paní komisařko, kdybyste mohla pracovat na tomto tématu, bylo by to báječné. Další věc se týká toho, že víte, že Evropský parlament, parlament sleduje, že ve členských státech dochází k určité provázanosti členských států, eh, co se týče eh, mučení a zadržování oblast, které jsou podezřelé z terorismu. Eh, je tady taky známá ta práce v kauze FAVA a chtěla jsem vám velice poděkovat za to, že jste byla vždy k dispozici parlamentu eh, v tomto tématu, ale chtěla bych jenom znát váš program práce pro tento rok, jaká opatření z vlastní iniciativy chcete zahájit, protože po zprávě FAVA díky prostě eh, to, jak se tam účastnili toho novináři, sdělovací prostředci, svědkové a tak dále, došlo k novým událostem, které budou vyžadovat novou iniciativu ze strany komise a speciálně z vaší strany. Děkuji a nyní pan Alfaro na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěla jsem se zmínit o několika aspektech a doufám, že na mě taky teď nebude nepříjemně útočeno co řekl kolega Alvaro, je e, skutečně pravda. Je to veliká, e, nepří, je to nepříjemná situace, že je to tak důležitá e, schůze a je tu tak málo poslanců. Chtěla jsem vám velice poděkovat, paní komisařko, za vaši práci a za všechno, co děláte v oblasti spravedlnosti a e, potírání zločinu. Já jsem byla také zpravodajkou v jedné důležité otázce a s paní Knuci se v, velice úzce spolupracovala. A teď mám tři otázky. Ve výboru Libe diskutujeme nad návrhem sedmi členských států týkající se zavedení vyšetřovacího příkazu. Eh, zazněly to již návrhy další ke zlepšení justiční spolupráce, ale je třeba eh, záležitosti lépe vyhodnocovat. Chtěla by komise přece jenom předložit vlastní návrh a jak to bude vypadat se studií dopadu, která je eh, nezbytná pro tak daleko jdoucí návrh. Za druhé, co chce komise dělat v roce 2012 a v následujících letech týkající se informovanosti justice a potírání organizovaného zločinu, zejména v oblasti korupce a praní, špinavého, praní špinavých peněz. V Lutychu byl zavražděn um, nějaký člověk, nevím, jestli víte něco o této otázce. Možná že komise již na to reagovala, ale tady se jedná o článek 7 základní práva a eh, respektování základní práv v Maďarsku, ale to není jenom problém Maďarska, protože rasové rasistické poznámky a jiné, ty slyšíte i jinde, dokonce i v Evropském parlamentu. A e, je to třeba si uvědomit, že to není jenom v Maďarsku. Paní Jarokal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, děkuji vám za e, vaši angažovanost trvalou v této věci a za všechny ty věci, o kterých jste nás informovala. Chci se pouze zmínit o těch 40 milionech nejchudších obyvatelích Evropy, ehm, pro které Evropský parlament vypracoval plán, ten Evropský akční plán pro Romy, což tedy není pouze pro Romy, ale pro všechny zranitelné skupiny, o kterých jste hovořila, když hovoříte o evropském občanství. Jedná se o posílení práv těchto lidí a posílení závazků vůči nim. Je to velice důležitá otázka. Vy jste hrála důležitou roli při vyjasnění situace v oblasti volnosti pohybu a vytváření pracovních míst pro tyto nejchudší lidi, ten mikroregionální plán. A podobně hrajete stejně velkou roli v vyjadřování, vy, vy, vyjasnění toho, jakým způsobem jakým způsobem eh, příslušné směrnice zacházejí s otázkou extremismu jakým způsobem dochází k manipulaci občanů ze strany extremistických hnutí a jakým způsobem dochází k vytváření obrovského humbuku kolem nepravdivých informací. A hrajete roli v tom, aby se toto nedělo eh, je potřebné tyto dvě iniciativy skloubit. Je potřeba omezovat extremismus a e, dát těmto lidem, to znamená Romům, zaměstnanost, e, zajistit jejich sociální začlenění a umožnit jim e, stát se součástí procesu, jako je například rozpočtování a implementace projektu. Pak teprve uvidíme pravdivou situaci, tak jak ji máme. A média v ní hrají nemalou roli. Média musí objektivně podávat zprávy tak, abychom znali nejenom historické, politické Eh, politické nuance různých hnutí a věděli, co se kde stalo, ale abychom zároveň zajistili, že lidé, o kterých všichni mluvíme, mohou také mluvit sami za sebe. Právě proto je důležité, abyste se vy zaměřila na to, jakým způsobem se ve východní v Evropě bojuje s extremismem. Eh, bulharská vláda eh, zavedla novou legislativu, která si myslím, že by mohla být prospěšná pro všechny. V Maďarsku už před několika měsíci skončily všechny hrozby a tak dále, kdy Orbán eh, zakázal uniformované pochody extremistickým hnutím. Což je, myslím, velice dobrý příklad toho, co bychom mohli dělat. Dobrá. Děkuji, paní Invel, dvě minuty. Děkuji, já budu velice stručná, pane předsedo. Já jsem právě zjistila, že na žádost ALDE příští týden ve Štrasburku budeme diskutovat o tématu, eh, o kterém jsem si korespondovala s vaším kabinetem, paní místopředsedkyně, a to je ten fakt, že americké zákony se začínají aplikovat v Evropě a de facto mají vyšší platnost než evropská legislativa eh, v oblasti ochrany osobních dát. Eh, reakce z vaší strany byla zatím taková, že ano, máte pravdu, ale nedá se s tím nic dělat. Já doufám, že příští týden můžeme hovořit o tom, jakým způsobem bude komise aktivnější v tom, aby zajistila, že v Evropě budou platit pouze a jenom evropské zákony a ne zákony třetích států. Za další, a to už je otázka, eh, pokud jde o homosexuální páry a eh, oddávání homosexuálů. Vy říkáte, že Evropská komise není kompetentní v oblasti rodinného práva, to je pravda, ale komise se angažuje v něčem, co se jmenuje Alliance for Families, Aliance rodin, takže máte iniciativy v oblasti rodin a rodinného práva. A já se chci zeptat, jakým způsobem eh, jsou tyto, dvě, jsou tyto dva argumenty oba platné. Pan Salucvovský, prosím, dvě minuty. Předničanci, eh, Wildersa v Holandii šeří ksenofobii. Děkuji. Pane předsedo, De Wildersová eh, strana v Nizozemsku je celá otevřeně xenofobická, eh, otevřela webovou, webový portál, kde po eh, lidech žádá, aby tam uváděli příklady toho, co se jim nelíbí, že se děje například, co dělají lidé z východní Evropy. A na základě toho tam byl případ deportace projednávané deportace. Já se chci zeptat, zda eh, v tomto eh, bude komise něco podnikat. Domníváte se, že to, co se děje v Nizozemsku, podkopává základní a porušuje základní práva eh, a svobody v Evropské unii. 200 z 200 tisíc Z 200 tisíc pracovníků v Nizozemsku je 1% nezaměstnané a zdá se, že polští pracovníci, kteří jsou jinak velmi oblíbení, se stali teď takovým terčem. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo. Hovořilo se tu o Maďarsko. proč si neděláme podobné starosti o zákazu politických stran v, v Belgii a v Německu v některých státech se kriminalizuje heretické myšlení, například eh, absurdní francouzská legislativa, která kriminalizuje eh, kriminalizuje když kriminalizuje, že se, když se říká, že eh, zabíjení Arménů Turky nebyla genocida. Nicméně já si myslím, že je na místě soustředit se na konkrétní argumenty a ne pouze na to, co se povídá. Proč nedochází k odsouzení násilí v Maďarsku v roce 2006 ze strany EU proti demonstrantům, kteří oslavovali eh, pro povstání z roku 56? Reaguje se na extrémisty. Já si myslím, že tento termín by měl se týkat hlavně politiků, kteří chtějí nechat zakázat jiné politické strany a a týkat se politiků ze všech zemí, kteří se snaží zakázat svobodu projevu. Eh, zmínila jste také kontrolu implementace Charty základních práv. Eh, Velká Británie, její vláda a vláda polská věřili nebo aspoň předstírali, že věří, že mají určité výjimky. Pan Duff z Avka nedávno provedl určité šetření a došel k závěru na základě eh, předběžného rozsudku generálního advokáta, že tyto výjimky, pokud existují, jsou naprosto bezcené. Eh, pokud eh, britská a polská vláda lhaly svým lidem, když říkali, že mají výjimky, nebo je to snad tak, že jim někdo neprávem řekl, že tyto výjimky mají? Eh, děkuji, já si myslím, že tím už jsem na konci. Děkujeme, pane Bromsi, paní komisařka Redingová bohužel eh, nyní je dosti omezená eh, svými dalšími závazky. Děkujeme jí za trpělivost, že už takto v přesahu je eh, stále s námi a máte čas na odpověď. Děkuji vám, pane předsedo. O Maďarsku se bude hovořit dnes odpoledne. Pokud vím, v rámci této rozpravy se může parlament konečně rozhodnout, jestli bude chtít využít článek 7 protože parlament má možnost vyvolat eh, postup podle článku 7. Ochrana dát. Eh, o tom se rozprava nyní jednoznačně určitě už zahájí. Nechci zabíhat do podrobností, je toho hodně k debatě, k analýze. Eh, je nutné, aby ten proces byl velmi, velmi důkladný a je potřeba ho co nejdříve zahájit. O volnosti pohybu už jsem mluvila a také o otázce Romů. K tomu budeme mít příležitost diskutovat o národních ačních plánech eh, do hloubky ještě později. Otázka, na kterou jsem zatím neodpověděla, je ta zpráva FAVA a CIA Společně s kolegyní Cecilí Malmström jsme eh, vyvinuli určitý politický tlak na členské státy, aby tyto vyjasnili tu situaci. Mnoho členských států se eh, přitom eh, schovává za tajné dokumenty a nechtějí nám tyto informace poskytnout. Otázka školení eh, místních eh, pracovníků eh, soudů nižších instancí a policejních sborů. To je jedna z aktivit, kterou chci jednoznačně podpořit. Jedná se zhruba o 7 tisíc lidí celkově, kteří budou vyškoleni během příštích let. Eurojust bude posílen pro spolupráci s a bude eh, posílen pro spolupráci se státními zástupci, aby se lépe mohlo bojovat s praním špinavých peněz a podobnými tématy. I v této oblasti vypracujeme nové legislativní, nová legislativní rozhodnutí a nové legislativní návrhy, které se budou zejména týkat definicí a minimálních postihů. Ten Patriot Act, to bude součástí pořadu eh, jednání. Eh, jak víte, je to otázka mezinárodního práva a my jsme názoru, že mm, evropské právo musí v Evropě platit. A pokud eh, dochází k nějakým otázkám o uvolňování informací, tak zkrátka se to musí řídit našimi právy a musíme zkoumat, jaké jsou záměry. Pokud jde o diskriminaci pracovníků v Nizozemsku, došlo k společné aktivitě, které jsem se účastnila já a e, mý kolegové z nizozemské vlády, takže toto řešíme. Dobrá, říká pan předseda, děkujeme, že hovoříte tak konkrétně, tak stručně a děkujeme vám také za to, že jste s námi setrvala až do posledních trpkých chvil a děkujeme také tlumočníkům e, za jejich vstřícnost. Nyní bez jakýchkoliv prodlev pokračujeme schůzí koordinátorů. Nemáme času na zbyt. Děkuji.